takže ještě předtím, než začneme s dnešním jednáním, bych vás chtěla požádat o to, abyste vyslechli rozhodnutí koordinátorů z včerejší schůze. Je tady docela hluk. Tak to je lepší. Takže rozhodnutí ze schůze koordinátorů máte před sebou, byly rozdány kopie a pokud do 12.30 nebudete mít žádné námitky, budou tato rozhodnutí považována za, přijen, za přijatá. Pan Bach, pan, pan Bach nemá kopii, pan Van de Kamp taky ne. Tak pokud máte jakékoliv připomínky, tak prosím učiníte je do 12.30 dnešního dne ještě předtím, než se pustíme do hlasování. Vám chci jen říct. Paní Grapiny, <laughs> prosím vás, nemám u sebe kartičku hlasovací, takže budu zvedat ruku, jenom abyste to vzali v potaz, díky. Dobře, budeme na to dávat pozor. Budu se snažit uh, zdívat se vaším směrem, než začneme s hlasováním tak jen vám chci říci, že tento výbor, tedy pod patronátem eh, komise parlamentu, jsme nastartovali European Startup Prize for Mobility. Je to evropská cena eh, startupů v oblasti mobility. Tato cena byla vyhlášena 7. prosince. Vede ji náš výbor a 10 vítězů velkých startupů, což budou lídři tedy eh, v oblasti mobility na úrovni startupu. Macela před, předsedá BlaBlaCar, to je vedoucí podnik, který vede tedy oblast eh, spolujízdy, ale samozřejmě může tam být, eh, může tam být také SNCF. Deutsche, ba a tak dále. ty, ty, ty, ty taky to spolu organizují, eh, čili byl, za, začátek byl 7. prosince, eh, ko, konec byl 8. Eh, a máme tu 500 startupů a 22. února bude udělena vyhlášena cena v Bruselu 17.30. Vám všem zašleme ty příslušné informace a je tu také klip u příležitosti tedy prezentace této ceny, takže pokud jste připraveni, tak jenom abyste se do toho trochu dostali, eh, tak na začátek dnešního dne si to pustíme. bylo špatné. Voilà, l'Europe c'est le nouveau terrain de jeu des startups et notre but c'est de... Takže naším eh, konec videa. Naším cílem je vybrat nové budoucí lídry v oblasti mobility. On a musique, hein, ce matin, c'est pas mal. Tak a máme tady hudbu po ránu. Fajn. A já eh, chtěla jsem vás jenom informovat, abyste si to nepo, nezapomněli poznamenat. Notre agenda, qui est beaucoup plus terre à terre, c'est ce qu'on appelle le vote. A teď je to, čemu říkáme hlasování. Et présent. Je... Takže zahajuji hlasování. Je ferme le vote. Konec hlasování pokusného. Dobře. Je nás tu dost, všechno je v pořádku. takže začneme přeshraničním e, eh, zásilkami, balíčky. E, prosím, zahajuji hlasování. Dívám se na vás, paní Grapiny. Konec hlasování. Je to schváleno. 37 pro. Blahopřeji paní Anderson. 38. Ještě paní Grapiny. Jenom velmi stručně, velmi rychle chcem si všem poděkovat novým zpravodajům, všem za účast Eh, za to, že eh, se toto podařilo, včetně naší předsedkyně, která předsedala poslednímu trialogu velice účinným způsobem a já se těším na rozpravu na eh, plenárce a na to, že zlepšíme účinnost přeshraničních zásilkové služby na vnitřním trhu. Dobře. Ano, to si zaslouží potlesk. Druhé hlasování. To je pan Marinesku. Pane Marinesku, já vás zdravím. Takže budeme hlasovat, hlasujeme. Paní Grapiny hlasuje pro. Tak, končíme. 38 pro. Protože musíme započítat paní Grapiny. Ono se to tam neukazuje, ale... Takže vaše zpráva je schváleno. Blahopřeji, pane Marinesku. Bylo na čase. Děkuji. A můj koordinátor tady si měl, abych něco řekl. Takže děkuji, děkuji za vaši pomoc. Děkuji stínovým zpravodajům, kteří byli nesmírně nápomocní, včetně vás, paní předsedkyně. pan Wiltenburg, paní Foster. Nechci zapomenout na někoho významného. A ze sekretariátu Sven Ott, děkuji vám. Urazili jsme dlouhou cestu k dohodě. A Skončilo to takovým trošku eh, zvláštní epizodou na konci prosince, ale na, to bylo v radě, ne, ne, ne, ne na naší straně. Že členský stát, který byl nejvíc proti, hlasoval nakonec, že Francie, a to bylo uspokojivé, nakonec to tedy odhlasoval ten stát, který byl proti, takže děkujeme. Děkuji, pane Marinesku. Ano, a já tedy zašlu to, vnímám to poselství malé pro Francii. A teď Peter Lundgren, eh, to je ta směrnice školení, kvalifikacích. Paní Graviny, vy už máte kartičku, dobře, skvěle. Končíme, uzavírám hlasování. 38 8, takže pane Lundgren, vaše zpráva je schválena drtivou většinou. Blahopřejeme vám. Chcete slovo, pane Lundgren? Děkuji. L'efficacité, monsieur Lundgren. Ano, děkuji za tuto uči- efektivitu. A teď budeme pokračovat absolutoriem. Eh, na, za rok 2016 Evropské komise agentur, návrh stanoviska. Máme tu Izabelu Demonte, Markus Verver. Jak se máte? Jakob Talunde a paní Meissner. Já dám slovo paní Demonte, panu, pak panu Ferberovi, panu Dalundemu a paní Meissner. A pak budou následovat stínoví zpravodajové a další poslanci a poslankyně, kteří se chtějí vyjádřit k udělení absolutoria. A nakonec dáme slovo komisi. A slovo má paní Demonte. Attendez, attendez. On va attendre que ceux qui doivent sortir sortent en silence. Počkáme, až odejdou ti, kdo mají odejít, v tichosti. Voilà, allez-y, madame. Grazie. Quante minuti, presidente? Děkuji. Ok, grazie. Eh, allora, beh, parliamo del... Výborně. Hovoříme o udělení absolutaria, eh, souhrný rozpočet Evropské unie, eh, výkonné agentury. Já bych eh, chtěla pohovořit o věcech účetní povahy a také politické povahy. My jsme zjistili, že tady je chyba činící 3,1 nad rámec toho, co stanovil dvůr, ale není to zase tolik. A další věc, které jsem si všimla, že tam jsou eh, chybějící informace, především co se týče provedených auditů. A toto bychom tedy měli napravit. A potom tam je Eh, problém mezi eh, jednotlivými eh, závazky na platby. A to by se mělo opravit, především co se týče těch prostředků na platbu. A to je MCE a Horizont 2020. Co se týče mechanismu, tak bylo schváleno 452 projektů a celkem se jednalo o 19,4 milionů eur v Evropě. My jsme si vědomi toho, že toto je velmi důležité, především, aby jsme mohli uskutečnit ehm, síť RTT, TNT a abychom měli tuto celoevropskou síť. A potom tady máme tu část, která se týká Fondu pro strategické investice a vždycky jsme řekli, že není dobré, aby se to vyjímalo z té části na dopravu, ale ty výsledky byly pozitivní. protože došlo ke financování. Jednalo se o 3,64 milionů eur pro 29 operací, 25 projektů na dopravu a čtyři eh, více odvětvové fondy. A měli bychom pokročit více, pokud jde o Evropskou investiční banku a pokud jde o fond soudržnosti. Nehovoříme pouze o pozemní dopravě a o těchto sítích, protože máme problémy, programy jako Green Shipping Warranty, eh, který eh, začal fungovat v roce 2016 a potom eh, se tam také hovoří o transparentnosti, o ověřování a bylo by dobré pokročit tak, abychom eh, mohli zrevidovat eh, rozpočty v Evropské unii a také bychom měli žádat o větší eh, zjednodušení a mít nějaké jednotné okénko. To bychom určitě uvítali. A nyní k závěrům. Nyní se hovoří o dopravě, ale hovoří se málo o cestovním ruchu. V bodu 17 jsem uvedla, že zatím ještě nemáme eh, rozpočtovou eh, položku pro cestovní ruch a z tohoto důvodu eh, si myslíme, že chybí transparentnost, co se týče fondů Evropské unie, tak aby se mohl podpořit tento tak důležitý ektor v EU. Děkuji. Ano, takže blížíme se, pustíme se do debaty, kdo se, kdo začne první, nebo všichni zpravodajové nejdřív, takže dám rovnou slovu pan, panu Perverovi k Shift to Rail. Děkuji vám moc krát, vážení kolegové. Já se pokusím vzít to poměrně stručně u těch dvou eh, absolutorií pro Evropskou železniční agenturu a co se týče Shift to Rail, eh, chtěl bych pouze říci, eh, že Eh, děkuji eh, zpravodajům za letošní rok, protože eh, mnoho věcí, které se tam píší, stále zůstává v platnosti. Ještě o tom budeme diskutovat s výborem pro rozpočtovou kontrolu a pokud jde o Evropskou železniční agenturu, tak tam teď momentálně probíhá přestavba. Agentura přebírá nové kompetence v rámci čtvrtého železničního balíčku a tady v té přípravné fázi se zdá, že všechno vypadá dobře, ale pak bude následovat implementační fáze, až kompetence budou předány, až bude v platnosti příslušná legislativa. Teprve pak se ukáže, jestli všechno funguje. Stejně jako v předchozím roce upozorňujeme na to, že tady tady eh, platí určitý dvojí metr eh, pro ERA, eh, e který tedy klade důraz na cíle, ale nikoli tolik na nákladovou efektivitu. Takže bylo by dobré, kdyby se ERA soustředila na jednom místě, aby se nezabývala příliš eh, cestováním mezi oběma sídly, ale spíše svými úkoly. Eh, jde tady o to, aby byly k dispozici dostatečné zdroje na nové úkoly eh, v rámci čtvrtého železničního balíčku, ale jinak mohu konstatovat, že eh, prostředky eh, okolo 27 nebo 28 miliony euro se zachází eh, naprosto v pořádku. Shift to Rail má trošku jinou strukturu. To není evropská agentura, ale jakési spojení zainteresovaných skupin, abych to řekl takto abstraktně, a tam je rozpočet okolo 52 milionů euro Eh, za tento rozpočtový rok. Eh, ty máme za úkol přeskoumat a já mohu eh, konstatovat, že rozpočtové prostředky byly vyčerpány až na 100% u operativních úkolů, takže ten program byl opravdu naplněn. To bych chtěl zdůraznit jakožto pozitivní fakt. A pokud jde o administrativní výdaje, tak tam bylo vyčerpáno 98%. Takže to bylo dostatečné, bylo to poměrně přesně vyměřeno, takže tady si myslím, že bylo všechno v pořádku. Shift to Rail má obrovskou strukturu, e, takže já to hodnotím velice pozitivně, že v oblasti operativních výdajů bylo stoprocentně dosaženo cíle, což znamená, že pracovní plán byl realistický a prostředky byly také realistické a všechno bezvadně funguje. U Shift to Rail jde také o dosažení rozpočtové autonomie. To je dosaženo bylo, což, byla, což byl jeden z úkolů, takže můžeme ohlásit, že Shift to Rail je momentálně ve fázi autonomie. Jinými slovy, že plní své úkoly v pořádku. Ještě je tu trošku potřeba vnitřní konzolidace, o tom už jsem eh, hovořil. Eh, tady se bohužel nedalo prosadit všechno, co jsme kritizovali už v loňském roce, eh, takže to zdůrazňujme ještě jednou. Nicméně do té míry, jak bylo dosaženo autonomie a vzhledem k tomu, jak správně fungují operativní programy, měla by teď být zdůrazněna ta potřeba konzolidace, eh, tak aby ten systém byl dlouhodobě únosný. Takže hm, po těchto několika poznámkách eh, doporučuji udělit oběma agenturám absolutorium, ale vím, že eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu ve své nekonečné moudrosti to zváží ještě jednou sám. Děkuji vám, pane Ferber. A nyní pan Dalunde pro EASu. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Uh... Děkuji vám, paní předsedkyně. Tento návrh usnesení uh, dospívá k závěru, že jsme velice spokojeni s tím, že účetní dvůr uh, konstatoval, že všechny aktivity uh, byly legální co do materiálních aspektů a že eh, rozpočtové plnění je v pořádku a že čím dál větší část rozpočtu pochází z poplatků a méně eh, z dotací. A osobně mohu také říci, že tohle je příležitost pro to, abychom snížili úroveň dotací, eh, které jsou této agentuře alokovány. Děkuji vám. Merci beaucoup, monsieur Dalunde. Děkuji, pane Dalunde. A nyní paní Meissner k námořní agentuře. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně a kolegové. Já mám tu milou úlohu eh, pohovořit o absolutoriu Evropské agentury pro námořní bezpečnost EMSI eh, a jsem velmi ráda, že všechno je v pořádku. Eh, mohu s tím jen souhlasit, ale chtěla bych k tomu ještě říct několik věcí. Za prvé, tato agentura pracovala velmi efektivně, dosáhla také práce na zlepšení zečištění eh, moří a eh, v této oblasti dosáhla mnohého a eh, velmi dobře se použili jednotlivé částky, udělali také mnohé, pokud je o o politiku oznamovatelů, em, mají strategii pro o, boj s podvody a potom mají tedy svoji vlastní iniciativu pro oznamování a také tam zaručili e, ochranu a důvěrnost, což je e, velmi důležité a to souvisí také s estetickými aspekty. A potom e, mají ještě svůj vlastní instrument pro další monitoring a co se týče těch doporučení, tak to bylo provedeno a tedy na základě těch doporučení, které dostali od kontrolních úřadů EMSA, Eh, dostala další mandáty v minulých letech. Eh, týká se to také eh, spolupráce s pobřežní stráží a postarali se o to, aby existovala eh, součinnost na operativní úrovni eh, s EMSou a také co se týče Evropské agentury eh, Frontexu a také agentury FK, která má na starosti dohled nad rybolovem. To je také důležité. Potom také se zabývá úlohami třeba bezpečností ropných plošin a e, je důležité, že se toto dělá účinněji, když je to na evropské úrovni, než na vnitrostátní úrovni. A zde bych chtěla zmínit e, dobrou spolupráci. Rovněž e, dobře spolupracovali s evropskými agenturami, tak aby podpořili agendu pro migraci. Už jsem tady zmínila Frontex v roce 2000. 16 eh, byly eh, podepsány nové dohody a kromě toho eh, také mají smlouvy, které se týkají kontroly znečištění moře z letadel. A také v rámci snížení stavu zaměstnanců snížili o 5 a přes toto snížení pracují tedy velmi dobře efektivně s tím personálem, který mají, ale v roce 2017 eh, by měli eh, dostat eh, další místa, 14 míst, tak aby mohli pracovat v oblasti kontroly pobřeží, což je velice důležité pro migraci. Já jsem tady velmi spokojená s tím, co probíhá v MC a proto doporučuji udělení absolutoria. Merci beaucoup, madame Děkuji, paní Meissnerová. Paní Demonto, máte znovu slovo k programu Cezar. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už jsem řekla, jedná se o zprávu o SESARu, což je velmi důležitý nástroj e, pro to, abychom dosáhli jednotného leteckého nebe. V roce 2016 jsme eh, zažili přechod ze Sesaru 1 k Sesaru 2020. Rozpočet je tedy rozdělen na dvě, sekci, eh, na dvě sekce. Sesar 1 byl financován prostřednictvím TNT a prostřednictvím sedmého rámcového programu, zatímco Sesar 2020 se financuje z fondů z Horizontu 2020. Mm, to, toto bylo samozřejmě velmi komplikované z administrativního hlediska, eh, protože rozpočet byl rozdělen na dvě části. Eh, prostředky eh, na závazky ve srovnání s prostředky na platby. Tam u prostředku na platby došlo k malé míře realizace také jsme zjistili, že bylo velmi obtížné eh, přizpůsobit eh, nástroje z roku 2020, pokud je o IT. A eh, ten rozpočet musel být přizpůsoben na 14,5 milionů eur. Co se týče Cesaru 1, tam byly dokončeny všechny projekty. Bylo by důležité, aby ty veřejné zakázky se dělaly jednodušeji a také, aby došlo ke koordinaci eh, těch dotačních projektů. Byla schválena studie o SESARu 2020, eh, co se týče dronů a této eh, průzkumné studie. My si myslíme, že Eh, tedy je, aby parlament udělal absolutorium. Děkuji. A teď prosím, eh, když si budete brát slovo, tak vždycky řekněte, k jakému absolutoriu chcete hovořit. Začneme vámi, pane Marinesku, dávám vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Takže, eh, ke komisi. Eh, chci předložit eh, nějaké pozměňovací návrhy k ehm, eh, vynakládání těch prostředků z CEFu, protože, jak víte, prostředky z CEFu byly převedeny na EFSI, ale ne z finančních nástrojů, pouze malá část a myslím si, že je tam hodně prostředků na úrovni těch finančních nástrojů. Já chci vědět, co se s těmito prostředky eh, děje, jaká je přidaná hodnota, na jaké projekty a tak dále, protože to je podle mě velice důležitá informace pro víceletý rámec po 2020. Již jsem požádal komisaře Ettingera ohledně smlouvy mezi komisí a Eurocontrol, ohledně um, performance review a také ohledně toho, jaká je účinnost Eurokontrolu eh, ve vztahu k, tě, k té aktivitě, protože je tam hodně eh, prostředků zaplacených také firmami. Nevím, jestli eh, výsledky jsou, jaké chceme. Dále TNT. Měli bychom se obrátit na DG Move, aby nám dali jakousi mapu s projekty, co financovali. Abychom viděli, jestli je to úplný, plný koridor, nebo jestli tam chybí nějaké vazby v rámci toho, toho monitoru, nebo jestli jsou to, prostě, jestli jsou to ma, jenom malé oblasti v Evropě bez jakékoliv e, e, celkové účinnosti. A zajímaly by mě také projekty pro dopravu v, v rámci Dunajské strategie. Jestli členské státy něco financují, co souvisí s dopravou v rámci Dunajské strategie, protože to je nesmírně důležité. A ještě dvě slova k Cesaru. To je také důležitá záležitost a já doufám, že eh, na tom eh, pracují, ale mám určité pochybnosti ohledně interoperability. Takže systémy, které byly až dosud eh, nasazeny, na jihu jsou to vypracovávají firmy, je jedna firma na severu, druhá firma a nejsou mezi sebou interoperabilní. Což, jsme si, eh, což není to, co jsme od Cesaru čekali. Takže bych měl předložit také něco k této věci, protože v tom je hodně peněz. A já chci mít jistotu, chci vědět, jestli je ten výsledek prospěšný i v rámci tedy jednotného evropského nebe a dalších. Děkuji, pane Marinesku. Jackie Foster má slovo, nebo jim, nebo nechcete slovo? No, uh, Já bych chtěla poděkovat zpravodajům za jejich práci Myslím si, že dostatečně zašli do detailů, do kterých bylo nutné zajít. A nyní zkrátka musíme učinit další krok. Nikdo nedává z naší frakce najevo, že by chtěl podat pozměňovací návrh k něčemu konkrétnímu, ale znamená to tedy, že obecně jsme spokojeni. Eh, ještě eh, mám otázku. Pan Marinesku odchází, ale řekl důležitou věc o interoperabilitě, která se týká jedné z těch zpráv. A eh, bylo by velice zajímavé, jaké jsou rozdíly mezi severem a jihem. Mě by zajímalo, o jakých programech tady vlastně jde. Říkal jste, že je to otázka interoperability mezi severními zeměmi a jižními zeměmi, že mají dva různé typy systémů. Takže mě by zajímalo, co tím přesně myslíte. Mě, já, mě, mě to zkrátka zajímá. Ráda bych to věděla. Ráda bych se také poptala. Myslím si, že by to bylo velice užitečné. To je všechno. Pane Marinesku, mohl byste to vyjasnit? Ale já jsem požádal o schůzi se Cesar, abych se dozvěděl detaily. A už jsem se také ptal několika firm a ty mi potvrdili, že systémy vytvořené podle ideí od Cesaru a vyrobené tímto způsobem nemůžou přečíst to, co dělá Intra v jiných zemích. Většinou severní země kupují Indra a jižní země kupují Kales. Tady jde o řízení dopravy samozřejmě. Mimo mikrofon, paní Foster. Děkuji za tento doplněk. Eh, pane Telička, máte slovo. Ah, Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré ráno. Já mám pár poznámek, tuším tři poznámky k souhrnému rozpočtu, tedy k návrhu paní Demonte. A to jedno bych mohl eh, zobecnit, eh, už se tu o tom hovořilo, a je to konkrétně odstavec 9, který vyslovuje politování, že se značně navýšil počet finančních nástrojů a vzniká tak komplexní síť uspořádání a je tu konstatováno, že tyto e, nástroje existující vedle sebe sníží úroveň transparentnosti a odpovědnosti. Jenom tady mi někdo indikuje, že hovoříte příliš rychle, takže pak e, je tedy problém s rytmem toho překladu, takže kdybyste mohl hovořit pomalej. Tak já se omlouvám a zpomalím. Tedy ne, že bych úplně zpomalil, ale zpomalím jaksi svůj ústní projev. Takže k odstavci 9, já už ho nebudu citovat znovu, nicméně on eh, vyslovuje politování nad tím, že finančních nástrojů je příliš mnoho. A my bychom se měli pokusit rozlišovat příliš mnoho finančních nástrojů, to je zcela eh, legitimní kritika. Nicméně eh, ten odstavec 9, tak jak zní teď, k čemuž se možná ještě přidá můj pozměňovací návrh, stále ještě nerozmělňuje ten důraz, který klademe na blending. Blending je podle mě příležitost, takže tady by, byla, by bylo vhodné vytvořit trošku lepší rovnováhu a to je mým cílem. Druhá otázka se týká stejné zprávy návrhu eh, odstavce 11 a komise eh, tady má vytvořit posouzení dopadu pro EFSI a další finanční nástroje. Eh, to si myslím, že je velice dobrý nápad, ale tady bych řekl obecnější připomínku. A sice byl bych radši, kdybychom se soustředili na rozpočet a absolutorium a na skutečnou implementaci různých programů, tím, že budeme hodnotit, eh, zda jde o program inovační. Mě nezajímá, jestli jsme vynaložili 99% nebo 58%, ale jak jsme ty peníze vynaložili. A jakým způsobem budeme měřit úroveň inovace, kterou ty programy přinášejí. Nebo pokud je to ten tý, tak eh, tady stále ještě nevíme, co se stalo za posledních 12 měsíců, eh, jaký je dosavadní reálný pokrok. Takže pokusme se eh, vzájemně učit a pokusme se měřit nejenom počítat, co jsme utratili a odkud se ty peníze vezmou, ale abychom měřili přidanou hodnotu, abych tak řekl. A ještě poslední poznámku, eh, paní předsedkyně. Zase souhlasím s paní Demonte, eh, že chybovost 4,1 je opravdu vysoká. Je to zarážející, jak je vysoká, abych tak řekl. A je tu zmínka o zjednodušení opatření. A Myslím si, že snad není jediná zpráva, kde bychom nehovořili o zjednodušení, ale opravdu potom něco zjednodušujeme a jak to měříme, to zjednodušení. To je politické prohlášení. Já s tím naprosto souhlasím, ale možná ještě podám pozměňovací návrh, který zdůrazní, že zjednodušení je z politického hlediska nedostatečné, ale že je potřeba měřit, co se zjednodušilo Jinak eh, návrhy mají mou plnou podporu, jsou velice dobře napsané a vedou správnou cestou k absolutoriu. Děkuji. Děkuji vám, pane Telečko. A slovo má pan Dalonde. Um, I'm sorry? J'ai sur ma liste une demande de parole. Please? Můžete zopakovat otázku, prosím? Máte ještě další otázky k dalším programům? I'm sorry, don't fully understand. Já, já teď úplně nechápu. Někdo se mě na něco ptal? Ah. ah Kramer. Aha, on je to pan Kramer, pardon. Vy nechcete slovo. No, škoda, dobře. Takže dávám Pan van Lindenberg má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, jenom velice stručně. Pokud jde o absolutorium pro EASA, tak nesouhlasíme se spravodajem panem Dalundem, který v odstavci 7 říká, že chce zvážit, zda by se měla snížit úroveň eh, evropských příspěvků, evropských dotací. Eh, to je podle mě zvláštní, protože přidaná hodnota EASA a ta je jasná, právě také jasná potřeba nových zdrojů, to za prvé. A za druhé si myslím, že je nebezpečné, vzhledem k Brexitu, že v EASA je skupina, která pracuje na Brexitu a e, a z té potom vznikne tedy přebytek, tak já bych řekl, nesnižujme zdroje. A za třetí, e, pokud jde o průmysl, tak dvě třetiny e, financí, které jsou na stole, se používají pro nejrůznější produkty a nemůžeme žádat, aby byl takto financován dohled nad dodržováním předpisů. Takže to jsou tři body. A já podám pozměňovací návrhy v tomto smyslu. A ještě pokud jde o e, absolutorium pro Cezar, tak bych chtěl přidat ještě jeden bod. E, paní e, Demonte napsala skvělou zprávu která se e, opírá o e, studii o dronech. Drony je potřeba integrovat do evropského vzdušného prostoru a je potřeba vyčlenit dodatečné prostředky na výzkum a vývoj v této oblasti. E, myslím si, že je to kvalitní zpráva a uvidíme, jestli ještě dozná nějakých změn. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji. Pan Rod, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, jenom pár slov k ERA a k Shift to Rail. Uh, já si myslím, že je potřeba říci, že ERA uh, a i Shift to Rail se obrovsky zlepšily za poslední roky, což je na těch zprávách vidět. Pokud jde o ERA, Myslím si, že je potřeba zdůraznit vysokou úroveň implementace eh, jak plateb, tak závazků a sice 99% eh, a 92%, což znamená eh, správné využívání prostředků z rozpočtu na rok 2016. Beru také na vědomí připomínky účetního dvora o schopnosti e, ERA e, dosáhnout cíle 95% u exekutivních plateb. E, tady je to způsobeno zejména spožďováním faktur u zaměstnanců agentury. To je situace, která se musí zlepšit. A konečně tak jako zpravodaj eh, Markus Ferber beru na vědomí návrh účetního dvora eh, ohledně eh, dvojího sídla agentury ERA. To je návrh, který byl podán už v roce 2013 a zatím nepodnikly žádné, ne, nebyly podniknuty žádné následné kroky. A tento problém dobře známe z našeho vlastního pracoviště Evropského parlamentu. Pokud jde o Shift to Rail, Cílem je dosáhnout jednotného evropského železničního prostoru a proto je velice dobře, že implementační míra je 100% u závazků na operativní rozpočet. Nicméně konstatuji také, že u operačního rozpočtu je trošku nižší uh, úroveň implementace plateb a sice 86 6,6 a to celkové procento je 82, což je třeba zlepšit do budoucna. Konstatuji také, že povinná strategie boje proti podvodu eh, od komise eh, ještě musí být spuštěna a musí být ještě zavedena u Shift to Rail. Tady to není dostatečné. A konečně vítám e, připomínky účetního dvora, pokud jde o procedury zadávání veřejných zakázek ERA eh, odpověděla, zareagovala na tyto komentáře eh, příslibem, že implementuje další metodiku pro zadávání veřejných zakázek. Tak eh, to byly mé komentáře a jinak děkuji Markusi Ferbrovi za práci na těchto dvou zprávách. Děkuji. Pane Rode? Takže máme tu různé otázky. Obracím se znovu na Evropskou komisi zástupce Evropské komise. Vítejte na našem výboru. Děkuji, paní předsedkyně. Já nemohu odpovědět na všechny otázky, bohužel, ale poznamenali jsme si ty specifičnější z nich, na něž odpovíme písemnou formou. Obecně řečeno jsme však spokojeni. Vítáme návrhy zpráv které se týkají a které jsou výrazem eh, úspěchu těchto agentur, ale které rovněž zahrnují některé potenciální zlepšení a změny a samozřejmě, že eh, budeme rádi s udělení absolutoria. Eh, my máme, aby jenom abych vás informoval, pracovní skupinu, která má strategii dohledu nad agenturami, zejména regulačními agenturami jako jsou právě tyto agentury, což nám umožňuje lépe zohledňovat a implementovat systém kontroly. Díky němuž můžeme dále zlepšovat výkon těchto agentur a e, samozřejmě také naplňovat doporučení, která vzejdou z tohoto výboru. Takže myslím, že jsme spokojeni s tím, co je tu představeno a Ceníme si práce těchto agentur, které jsou pro komisi nesmírně užitečné. Děkuji vám, pane Roman Para. A slovo dostane znovu paní Demonte. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych říci, Eh, jednu věc. Já jsem si velmi pozorně vysechla připomínky kolegů, ale eh, musíme to také posoudit z politického hlediska, nejenom z účetního, protože jsem si vyslechla to, co řekl kolega Marinesku. Souhlasím v tom, že musí být eh, mnohem větší jasnost, pokud je o kontroly ze strany Eurokontrolu a potom pokud je o ten tý, o tyto sítě. Eh, protože často, když se setkáváme s koordinátory, hovoříme o plnění programu, ale musíme také mít na zřeteli ty kontrolní aktivity. Potom k sesaru. Jsem ochotná se více zaměřit na interoperabilitu, eh, protože dojde-li k problému v dialogu mezi oběma systémy, tak je potřeba zasáhnout. A k tomu, co řekl pan Telička, máme-li se eh, vyjádřit k inovaci, tak to je určitě na to, to vhodné místo, tak abychom mohli posoudit, zdali účetnictví této agentury je v pořádku. Otázka zjednodušení. Nejenom by se to mělo oznámit, že se o to žádat, ale měli bychom nalézt vhodný systém, abychom to mohli opravdu uskutečnit. Protože toto je ta námitka, kterou e, slyšíme velmi často v souvislosti s eh, evropskými fondy. A to, že e, tam to trvá, než přijdou výsledky, že je to komplikované. E, a potom eh, eh, k tomu, co řekl kolega o dronech, tak určitě se na to musíme zaměřit. Děkuji. Paní Meissnerová, vy jste chtěla slovo? Eh, děkuji. Co se týče MC, tak tam se nic nekritizovalo, ale samozřejmě se objeví pozměňovací návrhy a já je ráda zapracuji. Pan Ferber. Děkuji. Eh, na jedné straně se tady eh, hovoří o kvótách plnění v jedné frakci a, pa, a potom zase v jiné frakci se říká, že se na to musíme zaměřit. Eh, co se týče pozměňujících návrhů, tak já jsem u Shiftu Rail poukázal na tyto kvóty, protože se nejedná o projekt financovaný komisí, ale průmyslem. Takže proto je také důležité, Eh, se podívat na to, co eh, chce průmysl a co se opravdu eh, zrealizovalo, anebo kde se jednalo pouze o nějaké plány do budoucnosti, proto jsem se v tom trošku hodil zpátečku v tom svém návrhu, ale každopádně se jedná tady o to, abychom mohli společně s kolegní předložit pěkný balíček, který by se mohl odhlasovat. Pane Dalunde, máte slovo. Děkuji. Ano, byla tu eh, připomínka k tomu mému znění ke snížení unijní, unijní dotace. To není záležitost, kde by sní, se rozhodovalo o snižování dotace, to je jiný proces. Já jsem jen zmínil, že agentury, které mají přebytek a které mají určitou příležitost ve světle Brexitu a ve světle toho, že Unie se musí zabývat tím, jak vynakládáme peníze daňových poplatníků, takže je tu určitá možnost snížení té dotace, ale tohle není to fórum, kde se to rozhoduje. Merci beaucoup, Děkuji. Paní Foster, chtěla jste slovo. Jenom na vyjasnění, jestli se nemýlím, Eurocontrol není evropský orgán jako takový je financován členskými státy, je financován z poplatků. To neznamená, že bychom neměli vědět, jak se vynakládají peníze, ale to je přece úplně jiný orgán. Není to jenom Eurocontrol, to není jenom 28, ale je to 44 zemí, takže pokud jsou tam nějaké evropské peníze, které mají v rozpočtu, tak to je to samozřejmě v pořádku, ale nejsou financovány primárně Evropskou unii jako EAS, EASA. My jsme eh, signatáři Eurokontrolu. Cezar je samozřejmě jiná záležitost, EASA je jiná záležitost, ale jenom jsem to chtěla říci na vyjasnění. Děkuji. Merci beaucoup, madame Foster. Ano, já vám děkuji, paní Foster. A oznamuji, že lhůta pro pozměňovací návrh je stanovena na 25. ledna v poledne. Tak. A můžeme pokračovat. A je tu zpráva pana Ertuga, Ismaela Ertuga, která se týká manipulace s počítadly ujetých kilometrů. Je to přeskum právního rámce. A dávám slovo panu Ertugovi, dále tu máme stínové zpravodaje a další poslance, kteří se chtějí vyjádřit. S těmi bude rozpráva později, ale pane Ertuk, nyní máte slovo vy. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové. Situace je taková, že Manipulace s tachometry je záměrným nepovoleným měněním eh, stavu ujetých kilometrů a eh, věřte tomu nebo ne, je to rozšířené po celé Evropě. Proč tomu tak je? Za prvé, protože je to velice výhodné a za druhé, protože je to velice jednoduché. A za třetí, protože v mnoha členských státech eh, se to bere jako spíše kavalírský přestupek a nikoli jako podvod. A to vede k tomu, že až 12 všech ojetých vozidel na národních trzích je postiženo tímto podvodem a v přeshraničním obchodu je to 30 až 50 všech ojetých vozidel. Tolik jich má zmanipulované kilometry. Tím vznikají ekonomické škody, a minulý výborový týden jsme mohli vyslechnout velice dobrou studii, která vyčíslila ty ekonomické škody na 6 až 9 miliard euro ročně. To podle toho, kterého scénáře se držíme. A e, protože tomu tak je, trpí tím samozřejmě také bezpečnost silničního provozu a životní prostředí. E, jestliže máme sfalšovaný stav ujetých kilometrů, e, tak člověk potom jede příliš pozdě do servisu, což přispívá k tomu, že vozidla jsou celkově nejistější, nebezpeč, nebezpečnější a pokud mají stočené kilometry, tak také mají vyšší emise škodlivých látek, což škodí životnímu prostředí prostředí. Teď některé členské státy se zachovaly příkladně, podle mého názoru, zejména je to Belgie a Nizozemí které byly, úplně první byla Belgie, která zavedla systém Carpas a následovalo i Nizozemí, eh, které také eh, vydalo národní autopasy, eh, které téměř úplně eliminovaly podvody s ojetými kilometry na území Nizozemí. Co tyto dva členské státy dělají poměrně jednoduše a účinně? A e, to, to je to, že u každé návštěvy servisu se zapíše stav ujetých kilometrů, u každé prohlídky vozidla, což přispívá k tomu, že vznikl také systém certifikátů. Například v Nizozemí existuje certifikát prodejce, že stav kilometru, který je na displeji, je správný z toho jsme mohli získat určité poznatky a sice, že v celé Evropě přeshraniční výměna dat by byla velice užitečná a velice zásadní a e, značně by omezila podvody s ujetými kilometry. A právě tímto směrem jdou moje návrhy. Za prvé je potřeba evropská databáze podle vzoru CarPass. A já jsem už předběžně hovořil s experty z Evropské komise a my už vlastně máme takový systém. Jmenuje se to platforma EuCaris A tam e, je možné jaksi za, začít. Je poměrně jedno, jak to uděláme, ale je potřeba rozhodnout se, že to uděláme. Zkrátka, aby u každé technické prohlídky, u každé návštěvy servisu bylo možné zapsat stav kilometru a tento by byl k dispozici přeshraničně. Tento model by měl jednu velkou výhodu. Byl by jednoduchý, byl by eh, málo nákladný a byl by snadno použ- a rychle použitelný. A spotřebitelům by ročně ušetřil 8 miliard euro. Druhý krok eh, spočívá v technickém zlepšení. Momentálně samozřejmě ne všichni řidiči eh, jezdí pravidelně do servisu a eh, mezi technickými prohlídkami jsou určité časové odstupy, takže eh, tady podle mého názoru i výrobci by měli eh, používat bezpečnější techniku, eh, kterou mimochodem dnes už máme, která existuje a stačí ji plošně zavést. Jsou to eh, hardware security models, hardwareové bezpečnostní moduly, které stojí v průměru jedno euro, takže to je opravdu nic. A toto technické řešení, eh, abychom byli realističtí, nebude samozřejmě stoprocentní. Eh, samozřejmě i dále budou eh, lidé, kteří manipulovat budou, ale výhoda by byla, že pokud bychom to takto zavedli, tak užitek, zisk těch, který, kteří budou manipulovat, bude mnohem náročnější. Budou do toho muset investovat ti manipulátoři mnohem více času a peněz a už se jim to tolik nevyplatí. Takže by to mělo určitý odrazující odstrašující účinek. A třetí opatření. Členské státy by měly naléhavě e, přijmout legislativní opatření. Manipulace s tachometry je a vždycky bude podvodem. E, to si myslím, že na tom se shodneme a je zarážející, že Eh, v 26 členských státech eh, z celkových 28 je manipulace s tachometry zakázaná, ale pouze v deseti eh, členských státech mají spotřebitelé možnost si stav kilometrů ověřit. Takže tady bychom s pomocí Evropské komise měli vyzvat členské státy k tomu, aby zavedli celoevropsky srovnatelnou legislativu, která by zaváděla přiměřené a odstrašující tresty pro stáč překračení kilometrů. A za čtvrté eh, máme eh, technologie konektivity a technologii eh, blockchain. A ta zpráva, kterou dnes předkládám, už obsahuje vhled do budoucnosti automobilismu která už téměř začala. Dnes je mnoho vozidel napojených na síť a pravidelně zasílají data. A mezi, nimi, mezi těmito daty už je i stav eh, ujetých kilometrů a průměrná rychlost. Takže to není nic nového, to nejsou žádné čáry a kouzla, stačí chtít. A technologie blockse, blockchain eh, to je eh, klíčovací technologie, eh, pomocí které eh, je možné v zájmu ochrany spotřebitele provádět kroky a pokud jde o Evropskou komisi, tak ta už má dnes projekt Car Trust Chain. To je projekt, který už je podporován Evropskou komisí. Tak ještě pod čarou, vážení kolegové. Máme poměrně jednoduchá opatření, kterými bychom mohli hodně získat. Členské, dva členské státy už je podnikly a ten handicap, respektive deficit, spočívá v tom, že neexistuje celoevropská výměna dat a že nemáme jednotné evropské postupy. Děkuji vám. Děkuji, pane Artuk. Jaké e, zanícené expoze jste tady přednesl k tomuto tématu, pane Artuk? vy jste řekl, že jsou dvě, dva členské státy, eh, které jsou jako příkladem, eh, Nizozemsko, Belgie. A ta čísla jsou opravdu závratná. 6 až 8 miliard eur v podvodech ročně. A pak, že 12 z celého parku, tedy a to vozového parku, to je jenom u vozidel. Ale viděl jste eh, tedy také statistiky k kamionům, i když je tam systém tachografu. Je tam něco podobného? Čili o tom se můžeme bavit, zahajuji debatu a slovo dostává pan Ferber. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, eh, pan Bach musí hlasovat v jiném výboru, ale eh, tím pádem mohu přednést společně eh, moje stanovisko a stanovisko kolegy eh, Bacha. Chtěl bych poděkovat eh, kolegovi Ertugovi za jeho zprávu, protože to je věc, o které už hovoříme velmi dlouho a my v Německu v automobilovém klubu jsme sami viděli, jak je jednoduché manipulovat s počítadly. V 90. Eh, letech to bylo velmi jednoduché a potom u digitálních tachometrů je to rovněž velmi jednoduché a takže dá se to prostě mechanicky udělat, prostě přetočit eh, v tom doslovném slova smyslu a proto zde bych chtěl eh, potrhnout, že výrobci mají tu povinnost a jsem velmi rád, že pan Ertuk o tom hovořil. Eh, výrobci eh, by se nad tím eh, měli zamyslet a jedná se i o tu směrnici o schvalování typu. Takže toto je velmi důležité. Belgie už se tím zabývá dlouho, tam to funguje výborně protože eh, prostě vždycky, když se tam s tím něco děje, tak je to zaznamenáno, ať už se jedná o návštěvu autodílny, nebo nějaká kontrola, nebo nějaká nehoda, tak cokoliv se děje, tak se zaznamená v té eh, databázi a ty intervaly tam jsou dobré a tím pádem ta eh, možnost manipulace je omezena. A já si myslím, že určitě má smysl se ubrat touto cestou, protože máme eh, lepší eh, hardware a potom tady jsou ti eh, různí hekři, kteří do toho můžou zasáhnout, ale já bych neřekl, že je to nějaký kavalírský podvod, to je prostě trestný čin a dochází také ke škodám, potom ta auta jsou dražší a e, potom se jedná o to, že se to odrazí také na ceně těch ojetých vozidel. A e, já si myslím, že se nejedná tolik o nějakou evropskou úroveň, ale že by členské státy měly spolupracovat, pokud je tady o tyto trestné činy. Takže z mé strany plnou podporu. A eh, já se doufám, že jsem tedy také pohovořil o tom, co chtěl vyjádřit pan Bach. On to bohužel napsal anglicky, já teď si to musím v hlavě přeložit, to je eh, pro mě těžší ale takže aniž eh, bychom zacházeli do podrobností, takže velkou podporu z naší strany pro zprávu pana Ertuga, je to velmi důležité téma a je to ve velkém zájmu eh, občanů, eh, těch, kteří kupují auta, řidičů a tak dále. Proto je e, důležité, abychom vyvíjeli e, tlak na výrobce, aby oni také převzali svůj díl odpovědnosti. Děkuji, pan Ferber. Pan Demesmekr, já vás zdravím, dávám vám slovo. Děkuji vám. I já bych chtěl poděkovat panu Ertugovi za jeho práci. Když jsem si přečetl návrh zprávy, tak jsem tam zaznamenal mnoho pozitivních věcí. Já si myslím, že ten navržený přístup, ty technologické systémy či databáze, kombinace všech těchto prvků, abychom eh, bojovali s podvody s počítadly, tak to mi přijde zajímavé, ale bude to trvat. Chtěl bych eh, říci, že ale tato otázka je naléhavá. Paní předsedkyně, hovoříme o eh, miliardách eh, podvodu. Pan profesor Borkovsky před dvěma týdny nám to řekl. Tento podvod nás stojí miliardy a rovněž to představuje problém pro bezpečnost a pro životní prostředí. Už to musíme skončit. nemáme čas na to, abychom čekali na nějaká technologická řešení. Musíme občanům nabídnout jednoduchý systém, který by začal fungovat co nejdříve. V dlouhodobém horizontu můžeme použít různé nové technologie v rámci této širší strategie. Momentálně si nemyslím, že bychom potřebovali evropskou databázi, protože už máme EuCaris A EuCaris se ukázal jako užitečný. Třeba ta spolupráce, jako moje země, Belgie, spolupracuje s nizozemím. Je to systém, který se může jednoduše využít. A e, prostě e, komunikovat počet kilometrů, které má najeté to určité vozidlo. A potom, co se týče té první technické kontroly, udělat to dříve, to by nemělo zas takový dopad. V mé zemi to děláme po čtyřech letech. Navíc jsme si všimli, že kdybychom tu kontrolu udělali dříve, tak by to nepomohlo v boji proti podvodům s, se stáčením tachometru. Měli bychom prohloubit spolupráci, inspirovat se eh, tou spoluprací mezi Belgií a Nizozemím. Musíme být realisty. Je eh, potřeba to mít pod kontrolou. A tyto informace je potřeba sdělit členským státům. To je nejjednodušší způsob. Děkuji. Donc, on voudrait d'abord euh, remercier Ismaël pour euh, son travail. Andrik, děkuji za eh, tuto práci, která je opravdu obdivuhodná a která bude samozřejmě komplikovat práci S tím zpravodajem, protože je těžké měnit něco, co už je do určité míry vyčerpávající. Velkou předností tohoto návrhu, této zprávy, je, že znovu eh, vrháme světlo na jev, který je nezanedbatelný. Když se podíváme na trh s ojetými vozidly, ten je daleko větší než trh s novými vozidly. Jsou to miliony vozidel každý rok v celé Evropě a jsou tu výzvy jak finanční, tak bezpečnostní, které jsou zásadního charakteru. Nelze než se divit nad eh, relativním nedostatkem zájmu a nedostatkem činnosti ze strany ehm, příslušných orgánů eh, u věci, která se dotýká tolika občanů. O to více, že se to dá kontrolovat. A příklad Belgie a Holandska ukazuje, že je možné toho dosáhnout. Je možné mít takový takový systém eh, na národní úrovni, toho belgického systému, ale vzhledem k tomu, a to bylo ve zprávě připomenuto, že asi 15% eh, vozidel, které se, mm, eh, pře, které se dostávají přes hranice, a to je možná spíše nižší odhad, tak je důležité, aby takové opatření bylo celoevropského charakteru. Kdyby to bylo pouze národní a nebylo by to propojené na národní úrovni, tak by to jen posílilo možnost eh, přeshraničních podvodů. Máme tu tři nebo čtyři návrhy, které v té zprávě jsou. Samozřejmě rozšíření toho systému, systému Karpas a jeho propojení na evropské úrovni, Dále elektronické zařízení, které bychom mohli mít k dispozici za velmi malé náklady. To by to toho mělo být integrováno. A v podstatě e, ty, tyto podvody zdou hlavně na úkor prodeje nových vozidel. Čili by měli mít zájem i výrobci vozidel na tom, abychom byli schopni eh, těmto podvodům předcházet, protože oni jsou jejich prvními obětmi, když se prodává staré vozidlo, ojeté vozidlo za cenu vozidla, které je méně staré. Takže myslím, že bychom mohli získat na svou stranu výrobce aut. Zatím tu není legislativní nástroj v, v ve všech členských státech, takže můžeme navrhnout takový nástroj. A pokud je o blockchain, tak k tomu mám určité výhrady. Ne proto, že by to nebylo účinné, ale je to velmi nákladné. Je to nákladné na energii, z informačního hlediska, na prostor. Myslím, že blockchain je zajímavý, ale jde o to, k čemu ho jak budeme využívat a jak jinak tady začnou kvést různé blockchainy a vyplynou z toho různé problémy z hlediska informatických sítí a spotřeby energie. Ale takže to je jenom, abych eh, k tomu přidal svou trošku do mlína. Monsieur Kramer, la parole est à vous. Pane Kramer, máte slovo. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já bych rovněž eh, chtěl poděkovat eh, panu Ertugovi za tuto zprávu a tady to, jsme zaslechli tolik chvály, ale je potřeba, aby po tom, co řekli kolegové, tak také říci, kde je nějaká chyba v této zprávě. Ano. Ano, Eh, je to opravdu dobré, ta zpráva, nemůžeme to zas tak kritizovat, ale je jasné, že eh, mnohé členské státy eh, se stavěli na straně těch podvodníků, ne na straně čestných. A ty jsou považovány eh, ti eh, čestní lidé za hloupé. A já se ptám, proč to nedělají eh, jiné země, nejenom tyto dvě. Chybí tady politická vůle. A je špatné, že to dělají pouze tyto dvě země a potom se ta auta dále prodávají přes hranice a vlastně v těch zemích, eh, kde ty mechanismy podvodu normálně fungují. A to prostě nemůže být v našem zájmu. Ale my už o tom diskutujeme deset let ale měli bychom také vyjádřit kritiku vůči členským státům a že Evropa to umožňuje a musíme zde být důraznější. Musíme něco udělat. Ústně všichni souhlasí. Žádný komisař, žádný člen vlády, žádný politik eh, v těchto zemích by neřekl, že eh, musíme podpořit tento podvod. Ne, ale prostě nic se neděje. Nejjednodušší eh, by bylo prostě to vybavení a stalo by to jedno euro. A tím by se omezil tento podvod. To prostě je cena jedno euro, to nestojí nic. E, samozřejmě, e, my jsme v Evropské unii a potřebujeme přeshraniční údaje. Ano, ale e, já si myslím, že to není tak drahé. Prostě ty data by se schromáždily, měli bychom je na, jedné na jednom místě, ale pak už by se to nemohlo měnit a to by byla výhoda této decentrality. A to si myslím, že by bylo možné. Považuji to za dobré. Takže udělejme to. A zde bych chtěl vyzvat komisi. Dobře, my jsme pro a uh, řekněme, že budeme mít nějaké konkrétní datum. Prostě do konce tohoto volebního období komise musí být aktivní a prostě uh, donutit země, aby to udělali. My víme, kdo to uh, blokoval, ale říci to veřejně. Uh, a říkají prostě my chceme levná auta, by byla bezpečná, dobrá pro životní prostředí. Já bych eh, chtěl otevřenou diskuzi a eh, já bych byl proto, abychom stanovili konkrétní datum a potom poukázat na to, kdo podporuje ty podvodníky a ne ty čestné lidi. Děkuji, pane Kramer. A teď dáváme slovo znovu komisi. Zdá se, že je tady určitá míra nalehavosti. Co nám... A pane Telička, já jsem vás přehlédla. Já se omlouvám, pane Teličko. Je to má chyba, paní předsedkyně, nechal jsem to příliš pozdě, čekal jsem, že bude ještě víc kolegů hovořit, ale samozřejmě budu hovořit jen stručně, abyste se dostalo na komisi. Takže je to opravdu neuvěřitelné, že na evropské úrovni, na celoevropské úrovni někdy regulujeme některé záležitosti, které možná by si ani nezasloužily naši pozornost. A zároveň existuje něco, co se týká prakticky každý, každého členského státu. Dotýká se to celého vnitřního trhu z mnoha různých důvodů, jak to Ismail velmi tady dobře vysvětlil a předestřel, jak to dokládají různé studie. A prakticky nic se neděje. Jistě část té legislativy samozřejmě reflektujeme, ale, ale v zásadě tu jsou miliardy eur. Velmi konkrétní bezpečnostní hrozby, obrovské dopady na životní prostředí a nic málo, velmi málo se děje. Že plně podporuji tuto zprávu a opravdu na mě zapůsobil její obsah. Doufám, doufám že to bude jedna, jeden z podnětů, eh, jeden z pobídek, pro politickou interpretaci, eh, tedy reprezentaci na národní úrovni je, že ji pohne k nějaké činnosti. Já tomu prostě nerozumím. Má, stěží najdeme někoho, jehož eh, známí no, příbuzní by tím nebyli postiženi. Třeba přímo Petra Ješka z naší delegace to postihlo. Čili ten rozsah je obrovský. A my máme Karpas, máme pozitivní zkušenosti, říkáme si mezi sebou věci na výboru TRAN, co by se mělo více dít na evropské úrovni, co na národní úrovni, jestli Karpa staší nebo ne, jestli to může být nějakým způsobem doplněno, ale já bych očekával a také od komise, že bude nějaký konkrétní krok podporuji zprávu Izmaela. A jenom pár takových podnětů k zamyšlení. Zahrnuje to ty, ty tři varianty, to nebudu opakovat. Žádá se tu větší vymáhání, ale je tu možná ještě pár záležitostí k blockchainu a technologickým řešením. Já myslím, že tady ještě musí být nějaký způsob, jak eh, ty měřidla dodat, když tam bude nějaký backdoor, nějaká, nějaká zadní vrátka, tak, tak nějaký podvodníci vždy si najdou do toho cestu. A dále, Karpas je úspěšný systém, ale nebede, nebere v potaz dovezená vozidla jenom z těch oficiálních obchodů. A my víme, že ty obrovské toky jsou mimo. Ale dá se to řešit určitým způsobem ale o, to určitě ví, můžeme na tom dál pracovat. A Jukaris, že má být povinný, je, je ta výměna údajů možná prostřednictvím Jukarisu, jak stejně jako bilaterální a multilaterální dohody o výměně informací. Dále pokud jde o data různé členské státy mají různé rámce na ochranu údajů. Třeba v Německu možná mě eh, opravíte, ale myslím si, že je to chráněno zákonem, ta uh, identifikační čísla vozidel. Dále jsou tu sankce, trestní uh, eh, zákonník a tak dále. Čili je tu řada různých oříšků, které se musí ještě vyřešit, ale myslím, že je na čase, abychom tak učinili. A tohle je, myslím, jeden z důležitých kroků tímto směrem. A těším se na spolupráci na závěrečném textu. Děkuji, pane Telička. A nyní paní Jaunidu. Takže tato, tento výbor skutečně teď eh, volá eh, po eh, naléhá vyzdvihuje naléhavost této, této záležitosti, protože je to něco, co se týká všech členských států, práv spotřebitelů, ale zároveň to zahrnuje i bezpečnostní environmentální problémy, které jsou nesmírně závažné se, se ztrátami, jak jste řekl pan Demesmaker, to nejsou žádné miliony, to jsou miliardy eur. No co s tím? Dávám slovo Evropské komisi. Kdybyste nám mohla dát konkrétní naznaky nějaké cestovní mapy, to by bylo skvělé. Thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Samozřejmě se všichni shodujeme na tom, že tohle je velice důležitý problém a vítáme zprávu pana Ertuga. Jak jste správně poukázali, tento podvod je velice rozšířeným jevem. Má několik aspektů a dotýká se několika politik a spadá pod několik generálních ředitelství komise. Je to DG Move, eh, DG Grow pro homologaci, DG Just ohledně ochrany spotřebitele a ohledně podvodu. Já se teď eh, omezím na e, technický stav vozidla, ale kolegové z DG Grow e, mě doplní, pokud jde o tu cestovní mapu. Nejprve bych chtěla shrnout, e, jaký je stávající rámec. Máme novou směrnici o technických prohlídkách, která platí od 20. května letošního roku. Tato směrnice eh, zavádí eh, kontroly a eh, registraci na každém místě technické kontroly, aby tyto informace byly k dispozici tomu, kdo provádí příští technickou prohlídku. Členské státy podle této směrnice mají povinnost kriminalizovat podvody s tachometry. To je odpověď na jednu z otázek, která zde zazněla. Členské státy budou mít povinnost učinit tyto podvody trestnými činy od roku 2018. To částečně problém řeší. Není to definitivní řešení, ale od letošního roku budeme mít data a bude existovat povinnost kriminalizovat podvody z tachometry. Dále, abych objasnila určitá nedorozumění v té zprávě. Zpráva říká, že komise neplní své povinnosti. kterouž to povinností je eh, zavést eh, přeshraniční výměnu dat. Na základě současného rámce má komise pouze povinnost eh, předložit studii proveditelnosti. Návrh na zříže, zřízení takovéto datové výměny je legislativa, která musí projít řádným legislativním postupem. Samozřejmě souhlasíme s vámi v tom, že přeshraniční výměna dat je nesmírně důležitá a že by do značné míry usnadnila boj proti eh, podvodům z tachometry. Domníváme se, že by bylo důležité vyměňovat i další data týkající se technického stavu vozidla. Takže ta výměna by byla širší, netýkala by se pouze kilometráže a byla by ku prospěchu eh, uživatelům, spotřebitelům i eh, státním orgánům. že ten rámec eh, pro technický stav vozidla eh, nastaví eh, kroky, které mají orgány podniknout a zdaty potom budou zacházet orgány členských států. A mezi těmito orgány bude probíhat výměna dat. Tato výměna dat mezi státními orgány je podle našeho názoru správnou cestou. Nedomníváme se, že bychom potřebovali evropskou databázi na tento problém. Pokud jde o Eucharist, a o to, že by Eucharist měl být zvolen jako platforma eh, pro, ta, pro tuto výměnu dat, tak tady se domníváme, že by to mělo být na rozhodnutí členských států a že Eucharist by měl zůstat technologicky neutrální platformou. Pak je tu ještě další aspekt a tady se dostáváme zase k ochraně spotřebitele. Považujeme za důležité, aby spotřebitelé měli k těmto datům přístup jsme ochotní proskoumat, jak by se to dalo zařídit, ať už na základě e, rámce pro technický stav vozidla nebo na základě nějakého jiného rámce. Zpráva také navrhuje zkrácení doby první technické prohlídky ze čtyř let na tři roky. Tady úplně nesouhlasíme, protože bychom neměli zapomínat, že technické prohlídky by měly konkrétně zjišťovat, zda je vozidlo udržováno v bezpečném a ekologicky šetrném stavu. To je primární cíl technických prohlídek. A e, kontrola tachometru je část technické prohlídky, která má ale těchto aspektů mnohem více. Kontrolují se brzdy, e, světla, pneumatiky a tak dále. Takže teoreticky vozidlo, které prošlo technickou prohlídkou, je v dobrém stavu, i když bylo manipulováno s tachometrem. Přesto si uvědomujeme, že tím vzniká spotřebitelům finanční škoda a že bych se to mělo nějakým způsobem řešit. Ale to je spíše otázka ochrany spotřebitele a otázka eh, trestné činnosti. Mnoho členských států zavedlo nějaká opatření, zmínili jste Belgii a Nizozemsko. E, na cestě je také Slovensko, které se to chystá zavést. Členské státy samozřejmě mohou zavádět e, dodatečná měření a měřicí body, které budou zachycovat e, data z tachometru. My jsme o tomto tématu debatovali před rokem ve vašem výboru. Pozorně jsme vám naslouchali a podnikli jsme už několik kroků. Podnikli jsme to, že jsme zařadili podvody s tachometrem pravidelně na pořady jednání výboru pro eh, technické prohlídky. Pravidelně tam prezentujeme osvědčené postupy z členských států, jako je Belgie a Nizozemí. A snažíme se tlačit na, stát, na členské státy, aby dělali více. A aby se řídili příkladem těch eh, nejlepších členských států v tomto ohledu. Vidíme tady možnost doplnit rámec technických prohlídek o další měřící body, které měří tachometry. Domníváme se také, že správnou cestou je přeshraniční výměna dat. Váš parlament nám povolil pilotní projekt na výměnu dat z tachometrů a s vaším souhlasem využijeme tyto finanční prostředky na detailní analýzu, případně posouzení dopadu, které by časem vedlo k legislativnímu návrhu na přeshraniční výměnu dat. A v neposlední řadě Pracujeme na novém politickém rámci bezpečnosti silničního provozu v následující dekádě, která bude součástí eh, třetího balíčku mobility, který se chystá na jaře. Projdeme stávající legislativu, zjistíme, kde bude potřeba revize a samozřejmě jednou z těch oblastí, eh, kde bychom eh, se, u které bychom se chtěli zastavit, jsou technické prohlídky tak já jsem teď tu problematiku nahlížela jenom z hlediska technických prohlídek a možná, že kolegové z DG Grow mě ještě doplní, pokud jde o homologaci. Já vám za to děkuji, za tyto informace a ujišťuji vás, že mám jisté pochybnosti, ne, jestli tedy nejsem přímo šokovaná vaší odpovědí. Vy nám tady víceméně říkáte, že ano, taková je situace, ale nemůžeme na to reagovat, protože čekáme na to, co udělají členské státy. Já myslím, že člen, eh, komise má povinnost, která je dána smlouvou. A tady jde o bezpečnost silničního provozu, životním prostředí a také o právu spotřebitele. Co vy na to? <laughs> Nechme to být, není to nic vážného. A co tady chcete? abychom dělali totéž jako s aférou Dieselgate, abychom čekali, až nějaká země v Evropě řekne, no podívejte se, tady jsou podvody, až nás někdo klepne přes prsty. Tak pusme se do práce. Vezme se, vezmeme, si to, vezměme si to jako prioritu. Nemůžete nám říci v tomto výboru, že můžeme být rádi že, tato, že t- tyto podvody jsou jenom přestupky. No to rozhodují členské státy v, něk, v některých státech. Dále, že směrnice o testování automobilů, že budou oplatit od, od května. No ale tady není vůbec žádné upřesnění, co to přesně znamená. Ale na základě tedy databáze z hlediska tedy eh, eh, toho, co máme, no tak jestli z toho chcete udělat prioritu, tak, tak to ale udělejte. Já myslím, že tady vůbec vám chybí jakákoliv ambice. Máme tu zprávu pana Ertuga a já vám mm, řek, říkám teď, že z toho uděláme prioritu, protože se to dotýká prostoru veřejnosti, občanské eh, a občanských záležitostí. Takže já myslím, že je čas eh, skončit eh, s prázdninami a představovat tady představit nějaké konkrétní věci. zvážit, jestli jsou tu nějaké nové věci, který, s kterými můžete přijít do debaty. A e, teď požádám pana Ertuga za slovo na závěr. Thank you very much, Madam Chair. Um, I would like... Děkuji moc krát. Promiň, já jsem tě vypla, promiň, Čendo. Já bych se chtěla soustředit na technické aspekty té zprávy. E, jsme rádi, nebo můžeme rádi konstatovat, že v Evropské komisi už jsme něco e, vykonali. Je to obsaženo v naší legislativě o emisní homologaci. E, je to 2017 lomeno 1151. To už je v platnosti od loňského července. Tato legislativa obsahuje požadavek na výrobce, zavést systematickou eh, ochranou strategii a ochranné prvky. Tyto metody jsou potom schváleny homologačním úřadem, takže tady má svou roli výrobce a také homologační systém. Bereme eh, váš první požadavek na vědomí, tedy monitorovat eh, aplikaci tohoto nařízení. Budeme to dělat. Eh, chystá se schůze 8. února, kde se budeme zabývat homologačními úřady a budeme zjišťovat, jakým způsobem se nařízení implementuje. U toho ale nezůstaneme, pak eh, nás čeká druhá část tohoto nařízení. V letošním roce plánujeme zavést měřiče spotřeby paliva eh, které budou zároveň odečítat stav ujetých kilometrů. Takže ten bude průběžně zaznamenáván, zaznamenáván a to bude využito jako další informační opatření. Eh, zároveň pracujeme na kyberbezpečnostních opatřeních ve spolupráci s OSN, tedy s dalšími státy, jako je USA, Japonsko a další, a doufáme, že co nejdříve dospějeme k nějakým e, pokynům. A ještě poslední věc. Budeme se zabývat také druhou částí vašich doporučení, e, která e, požadují hardwareové a softwarové metody. My už jsme společně se společným výzkumným centrem začali pracovat na této problematice a doufáme, že co nejdříve budeme mít nějaké informace. Děkuji. Merci beaucoup. On va donner une minute Děkuji. Pan Finn van de Kamp na jednu minutu. Pane Finn van de Kamp, máte jednu minutu. Děkuji vám. Víte, že já si ve, velmi vážím zástupců komise, ale já s vámi souhlasím. Ta odpověď Evropské komise nestačí. Už několik let se zabýváme touto otázkou. Evropská komise Eh, přichází s četnou legislativou, ale něco, co se týká každodenního života občanů, třeba těch, eh, kteří kupují ojetiny, no tak co k tomu říká Evropská komise? My se nad tím eh, zamyslíme a povzbudíme členské státy, aby něco udělali. A to mi nestačí. Opravdu to nestačí. DG Growth já vám říkám následující. Hovoříme o ojetých vozidlech. Nehovoříme o autech, které by se měly homologovat. Já to budu sledovat velmi pečlivě jak se bude dále vyvíjet tato zpráva pana Ertuga, protože jinak budeme muset eh, k něčemu přistoupit na plénu, aby se toto vyřešilo. Co nejdříve můžeme hovořit o Putinovi, můžeme hovořit o Brexitovi a nemůžeme hovořit o, o eh, podvodech z eh, tachometry? Ano, já s vámi souhlasím, pane Finvandekam. A nyní máte na dvě minuty slovo, pane Ertu. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji komisi a všem kolegům. Než se eh, vrátím k tomu, co řekla komise, tak vám dlužím odpověď, pokud jde o eh, nákladní automobily, jak se ptala paní předsedkyně, u eh, nákladních vozů, tam jsme se tím zabývali s experty oni mají za to, že u nákladních vozů ten podvod není možný ve stejné míře jako u osobních Eh, automobilů, protože tam jsou vlastně ty dva měřiče, kromě tachometru ještě jeden, a takže se tam eh, s techni- souvisí to s eh, technickou stránkou věci a proto ti experti, eh, které jsem dotázal, takže tady v tomto případě u těch nákladních vozů ta manipulace není možná. K tomu, co řekla Evropská komise, já jsem si velmi pečlivě vyslechnul to, co řekla komise. Musím říci, že přesto, že se eh, o tom hovořilo velmi intenzivně během posledního půl roku s komisí, tak já jsem nabil dojmu, že z nějakého důvodu se Evropská komise drží zpátky, pokud je o to, aby se řešily věci, které eh, se týkají toho, že členské státy vyzývají, aby se toto řešilo na evropské úrovni. A to je prostě tady tento postup, kdy eh, občané Evropské unie eh, vlastně nabývají dojmu a myslím si správně, že nedělá to, co má eh, tady u těchto malých věcí. A já se ptám, jaký užitek z toho máme, že zákazníci a spotřebitelé by si mohli eh, vlastně sami vyzkoušet, co ti lidé tam nahoře v Bruselu pro ně dělají. Protože my bychom eh, s pomocí Evropské komise mohli říci, lidé, podívejte se na to, tady se jedná o zneužití, jedná se o takovéto škody, jedná se o manipulaci a my jsme dosáhli tohoto zlepšení pro vás, pro občany. A toto, že se Evropská komise chová takto zdrženlivě, v tomto případě, kdy vlastně nemáme argumenty. Tady se jedná o takové malé věci, ale to je jeden z těch mnoha příkladů. A když tady slyším ty argumenty, že tady máme legislativu 2014-2015, legislativu z minulého roku, a co se týče homologace, to se týká pouze té homologace, ale ten e, problém vyvstává po homologaci, po užívání. My potřebujeme tedy nějaký mechanismus, který bychom měli od homologace až do té první kontroly. Tady se jedná o čtyři roky, aby se během tohoto čtyřletého období neprováděly žádné podvody. A k tomu nemáme e, žádné předpisy. A jak já říkám, e, to se týká především ojetých vozidel, jedná se tady o nějakou možnou výměnu na evropské úrovni a zde by měly prostě naskočit členské státy ať se to udělá přes EuKaris nebo přes nějaký jiný systém, to pro nás není tak rozhodující, ale myslím si, že by se mělo jasně poukázat na to, že potřebujeme konsenzus v Evropském parlamentu, tak aby se tato záležitost vyřešila. Merci beaucoup. Děkuji vám, pane Ismail Hertog a pan Kramer na jednu minutu stručněji. To se týká DG Growth a DG Transport. Ale proč tady není nikdo z Komise za ochranu spotřebitele? E, protože tady dochází k podvodům. A proč přišly jenom tyto dvě osoby? A jaký je postoj těch ostatních e, oddělení komise? Mají k tomu nějaký názor? Děkuji, pane Kramer. Každopádně, Hůta pro pozměňovací návrhy 7 února. A tato zpráva tu, tu skutečně budeme uh, se snažit prosazovat v tomto parlamentu, aby nám komise dala jasnou cestovní mapu. Ale aby to byl hlavně akční plán. My už nemůžeme si dovolit tady být uh, někde na kraji uh, cesty, zatímco nám uh, tady probíhají tyto podvody, i, kdy je to na úkor spotřebitelů, kteří nám potom to vytknou a řeknou, k čemu jste vy eh, zákonodárci, když nás nechráníte, když nechráníte eh, nás před eh, možnými podvody, když si něco kupujeme. A můžete se spolehnout na mé odhodlání, pane, pane Hertuk, že se skutečně budu snažit komisi pohnout. Protože já nechci, aby v této otázce zítra v otázce podvodu otázce těchto programů jsme, jsme najednou byli ve stejné oblasti jako třeba s eh, homologací vozidel, jako jsme se ocitli z Dieselgate. Teď uděláme desetiminutovou pauzu a pak uh, tu přivítáme bulharské předsednictví. Za chviličku.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

Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Et nous avons l'immense plaisir. Takže s nesmírným potěšením přivítat v našem středu, na našem výboru eh, zástupce bulharského předsednictví pro dopravu a infrastrukturu pana Maskovského. nám představí priority bulharského předsednictví. S velkým potěšením vás vítám na našem výboru. Bulharsko převzalo otěže předsednictví 1. ledna s eh, velkým elánem, ambicemi eh, pro budoucnost Unie, která prochází nelehkou eh, dobou. Ale vy máte vůli naslouchat všem názorům. A mezi prioritami vašeho předsednictví jsou některá důležitá témata pro náš výbor, zejména v oblasti dopravy a cestovního ruchu. A já přeji bulharskému předsednictví mnoho úspěchů za tohoto předsednictví. Pane ministře, děkuji, že jste s námi neváhejte, prosím se, mm, vrátit, eh, kdykoliv budete vítám. Ale každopádně já vám teď dám bez meškání slovo, abyste nám sdělil, jaká je vaše cestovní mapa pro příštích šest měsíců. Máte slovo na 20 minut a pak bude výměna názoru s členy tohoto výboru. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Nacházíme se v pohnuté době, v pohnutém okamžiku. Mi nesmírnou ctí a potěšením vám představit naše priority v oblasti dopravy. Eh, které, to jsou priority, které budou probírány v nadcházejících šesti měsících. Bulharsko se vytečilo ambiciozní cíl účastnit se legislativního evropského procesu. Zároveň jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme, která nám připadla a také odpovědnosti, která eh, leží na vás, eh, europoslancích, eh, protože jsou to úkoly, které mají značný dopad na každodenní život našich spoluobčanů. Ehm, snažíme se zaměřit se na budoucnost, na realistické výsledky, které budou zároveň ehm, přijímány v duchu transparentnosti a otevřenosti. To jsou ty základní eh, zásady Evropské unie. Bulharské předsednictví bude podporovat eh, konsenzus, konkurenceschopnost a soudržnost ve všech sektorech eh, dopravní politiky, včetně eh, prostřednictvím prohlubování spolupráce, která se snaží zbližovat země západního Balkánu a přibližovat je tedy evropským hodnotám. Díky své geografické pozici na Balkáně Bulharsko vždy s, s, hrálo roli mostu mezi Azií a Evropou prostřednictvím eh, tedy pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. A proto ta vzájemná propojenost v oblasti dopravy u nás na Balkáně má velký význam i pro Evropu eh, jakožto celek. Sektor dopravy představuje významný nástroj eh, pobídky pro evropskou ekonomiku, a pro prosperitu a konkurenceschopnost a um, také regionální soudržnost. Bulharské předsednictví chce přispět k rozvoji tohoto významného sektoru tím, že bude e, pracovat e, prioritně na iniciativách vyplývajících z prvního balíčku e, pro mobilitu a druhého balíčku a také legislativních eh, aktů eh, v kontextu eh, strategie letectví pro Evropu. Předsednictví Evropské unie přebíráme tedy v, v klíčový okamžik vyjednávání prvního balíčku mobility kdy se rysují konkrétní rozhodnutí o finalizaci práce a návrhu vyplývajících z tria, eh, stávícího tria předsednictví, což nám umožní dospět k dopravnímu sektoru, který eh, bude eh, fungovat lépe, který bude více prosperovat. Budeme dále pokračovat v práci, pokud jde o zlepšení přístupu na trh, zlepšení přístupu k výkonu profese. Budeme pokračovat v práci na konkrétní legislativě o vysílání řidičů, půjčených vozidlech a interoperabilitě eh, mítného na, a poplatku na silnici. Sociální aspekty vysílání cestovní, eh, pracovníků jsou citlivým politickým tématem a já očekávám konstruktivní a hlubokou debatu na tato témata. Legislativní návrhy prvního balíčku se musí opírat o spravedlivá a vyvážená rozhodnutí. Tyto legislativní návrhy musí zohledňovat nezbytnost dostatečné ochrany řidičů a možnosti volného poskytování služeb. Musí existovat také jasná eh, pravidla a účinná kontrola. To vše je nezbytné eh, pro eh, řádnou a mm, rovnoprávnou hospodářskou soutěž. Využívání nových technologií nám pomůže těchto cílů dosáhnout tomto kontextu je důležitá té zlepšení interoperability eh, systé, systému výběru poplatků, abychom měli, eh, mohli eh, zlepšit konkurenceschopnost celého trhu. Dále přijetí všeobecného přístupu v této oblasti bude představovat důležitý krok vpřed, důležitý pokrok o který budeme usilovat, abychom, aby vznikla, eh, vznikl solidní základ pro vyjednávání, která se budou odehrávat za příštího předsednictví. Rozvoj intermodální dopravy je další důležitou prioritou v rámci evropské dopravy. Bulharské předsednictví již zahájilo práce týkající se přepracování směrnice o vytvoření společných pravidel v oblasti um, multimodální dopravy zboží. Uh, tato směrnice byla schválena dva, eh, již před, eh, před 25 eh, lety a tudíž za, je, za, zatím nemá však nemá stejnou transpozici ve všech členských státech. Je, ta kombinovaná multimodální doprava snižuje náklady, Ehm, dopravy na dlouhou vzdálenost a také snižuje kongesci a zatížení infrastruktury. Um, uplatnění této směrnice bude dobré pro celý eh, průmysl, pro celé odvětví, odvětví tím, že bude možno využívat kombinovanou nákladní dopravu v rámci Evropské unie. Směr, revidovaná směrnice by tak mohla přispět k rozvoji několika multimodálních spojů mezi infrastruktu, eh, dopravními infrastrukturami, které již existují, anebo i vytvořit infrastruktury nové. téma multimodální dopravy v Evropě eh, bude probíráno na zasedání eh, ministrů na vysoké úrovni, které se uskuteční 19. až 20. března v Sofii. Potenciál eh, obchodu mezi Evropou a Ázií a potenciální investice vyžadují rozvoj potenciálu dopravy na eh, Dunaji a Černém moři a také zahrnutí západního Balkánu do eh, transevropské dopravní sítě. V tomto kontextu také je důležité těsné partnerství se zeměmi tohoto regionu, protože to nám pak umožní lépe integrovat všechny, všechny um, dopravní systémy. Potřebujeme lepší a účinnější koordinaci, lepší podporu, včetně finanční podpory na vytvoření moderní cestovní eh, dopravní sítě uh, na, v oblasti Balkánu. Dále je vhodné, abychom využili mechanismus pro propojení Evropy a ještě další eh, nástroje finančního charakteru za účelem zlepšení spolupráce v celém regionu. Pokud jde o letecký sektor, tak eh, tady máme nařízení, že má zachovat eh, um, hospodářská soutěž v oblasti um, letectví. To je jedna z našich priorit. Chceme vytvořit účinný legislativní nástroj, který bude chránit letecké dopravce, který bude předcházet a bránit je proti nekalé soutěži z třetích zemí a také mezi sebou. Chceme posílit eh, hospodářskou soutěž, což jde ruku v ruce s větší eh, volbou pro občany, eh, samozřejmě aniž by to škodilo propojení členských států periferie Evropy s, s centrem Evropy. Pokud neuděláme nic proti nekalé soutěži, v tomto eh, sektoru. Mohlo by to dlouhodobě eh, vést ehm, k vytvoření monopolů v letectví, což by znamenalo omezenou nabídku pro občany, eh, cestující a také nižší kvalitu spojení. Tento legislativní návrh je vnímán členskými státy jako legislativní návrh, který je eh, částečně rozporuplný a je to samozřejmě těžký cíl, který eh, je v každé, provází každou, legis, každou legislativní iniciativu. Eh, bulharské předsednictví se bude snažit najít kompromis mezi pozicemi všech členských států, budeme podporovat vyjednávání se třetími státy, v zájmu eh, dosažení tedy bilaterálních dohod eh, v řadě aspektů, které jsou relevantní v oblasti letecké dopravy. Zejména budeme usilovat o spravedlivou hospodářskou soutěž, rovné podmínky a zajištění eh, správného prostředí. Boleské předsednictví bude pra- pracovat, bude vycházet z vyjednávání, která už byla zahájena dříve budeme, se, budeme také vítat jakékoliv nové iniciativy. Pokud jde o námořní dopravu, dopravu tak bulharské předsednictví bude pracovat na nové směrnici o, o přístavních e, zařízeních pro e, od, s, nakládání s odpady z lodí. Tato směrnice má přispět e, k lepší ochraně námořního prostředí a také snížení administrativní e, zátěže pro podniky. Návrh um, směrnice týkající se eh, jednotného evropského um, eh, kontaktního místa byl v roce 2018. Je to velice důležité téma, protože eh, usnadní některé um, oznamovací povinnosti týkající se námořní Eh, ho obchodu. Chceme začít na tom pracovat okamžitě po té, co bude tento projekt představen komisí. Rovněž od Evropské komise očekáváme návrh revize směrnice týkající se minimální úrovně školení námořníků ehm, a pracovníků na moři a také práce na směrnici o vzájemném uznávání eh, patentů eh, v námořní oblasti. Rovněž dokončíme práci na doporučení rady týkající se požadavků ehm, na, ehm, vztahujících se na malá plavidla. Bulharské předsednictví bude také hostit eh, výroční zasedání, které se bude věnovat námořním otázkám a modrému růstu. Námořní evropské eh, dny eh, se budou konat v Burgasu 31. Eh, až 1. června. 1. května, tedy až 1. června. Dále, pokud jde o dopravu železniční, tak tady chceme zlepšit právní rámec pro práva cestujících železniční dopravy a také zlepšit kvalitu služeb této oblasti. Budeme se zabývat také financováním železniční dopravy, budoucí rozvoj, bud- napojení eh, na leteckou dopravu a námořní dopravu a eh, Rada pro dopravu se bude konat 7. června v Lucembursku. Paní předsedkyně, dámy a pánové, všichni poslanci a poslankyně, Závěrem bych chtěl podtrhnout, že budeme potřebovat vaší podporu, vaší spolupráci k tomu, abychom dosáhli všech našich cílů. Naši spoluobčané od nás očekávají konkrétní rozhodnutí v otázkách, které zatím ještě jsou bez jasné odpovědi. Eh, bulharské předsednictví se bude spoléhat na podporu Evropského parlamentu, neboť eh, ten je institucí, která zastupuje zájmy všech evropských občanů. Nyní žijeme v dynamické době neustálých proměn. Je to vhodný okamžik k tomu, abychom prokázali, že Evropská unie je schopná být jednotná, je schopná naslouchat svým občanům. Dopady našich dnešních rozhodnutí musí být přímo citelné, eh, pocititelné tedy našimi eh, občany eh, v blízké budoucnosti. 57% občanů Evropské unie dále, nadále věří v Evropu. Jsou přesvědčení, že Evropa je tou nejlepší alternativou Evropa bude i nadále tím nejlepším místem, kde se dá žít a právě proto se vynasnažíme, abychom zachovali a posílili důvěru, eh, v kterou nás občané vkládají. Oni od nás očekávají více koordinovanou činnost, řešení problémů. Chtějí Evropu, která bude spravedlivější a která eh, bude eh, produkovat růst. A na závěr mi dovolte ještě eh, znovu připomenout eh, moto bulharského předsednictví a eh, to je, že v jednotě je síla. Děkuji vám za pozornost a čekám na vaše otázky. Merci beaucoup. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Děkuji vám, pane ministře, za váš příspěvek. To byla velmi konkrétní slova, velmi konkrétní návrhy, čili jde o to teď, jak budeme, jak konkrétně budeme měnit životy našich občanů, protože žádný občan se neobejde bez dopravy a bez mobility. To je opravdu nástroj, který eh, umožňuje objevovat eh, různá místa, je to součást našeho každodenního života, třeba jít do školy nebo jít do práce. Nebo v rámci rekreace rovněž se musíme pohybovat. Je to prostě každodenní život. Je pravda, že občané často ztratí hodně času v dopravě. A musíme zlepšit jejich přístup k dopravě, komfort této dopravy, vypořádat se s těmi výzvami, ať už jsou to výzvy klimatické, environmentální, či bezpečnostní, anebo energetické. Pane ministře, vy jste připomněl to, že je, se máme obracet uh, směrem do budoucna. A, uh, ano, v jednotě je síla, v, v té unii je síla. A to se všemi aspekty které, balíčku mobility, které nás čekají. E, jsou tu také sociální aspekty. Ano, měli bychom vést konstruktivní debatu, měli bychom se snažit pokročit ve všech těchto věcech. Také jste zmínil vaši vůli snažit se usilovat o konsenzus s tím, že se jedná, doprava je také důležitým nástrojem ekonomického rozvoje e, ve prospěch zaměstnanosti. Takže, pane ministře, můžete se spolehnout na eh, výbor pro dopravu, na naši dobrou vůli, na naše odhodlání, protože my jsme skutečným týmem a snažíme se dosáhnout společných, eh, splnění společných cílů. Teď zahájíme rozpravu nejprve koordinátoři a následně osle, ostatní poslanci a poslankyně. A jako první má slovo Finn van de Kamp, eh, který je koordinátorem za EPP. Prosím, dávám vám slovo. A budu velice přísná v této rozpravě. Budete mít jakožto koordinátoři tři minuty a vy ostatní budete mít dvě minuty. Pane Vin van de Kamp, máte slovo. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Jménem politické skupiny EPP bych eh, rád přivítal eh, bulharského ministra pro dopravu a infrastrukturu. Pokud jsou mé informace správné, jde o první bulharské předsednictví rady, takže to je historický okamžik. Všichni známe dějiny Evropské unie, Víme, eh, jaké jsou třecí plochy v určitých částech Evropy. A to, co říkal pan ministr o tom, že Bulharsko je jednotícím faktorem, s tím zcela souhlasím. A eh, dále souhlasím s vámi, pane ministře, že evropští občané od nás chtějí, abychom přinášeli výsledky, abychom nejen hovořili, ale také jednali. Občané jsou čím dál kritičtější a podle mého názoru mají pravdu. Evropská unie musí přinášet výsledky a tyto musí být viditelné pro občany. Loni 18. září jsem byl v Sofii na pracovní návštěvě eh, výboru TRAN a tam jsme viděli, že Bulharsko je země, která se velmi orientuje na dopravu, zejména na dopravu železniční. A pane ministře, až začnete pracovat na prvním balíčku mobility, které bude pro, předsed, pro bulharské předsednictví obrovskou výzvou, budete se muset snažit o společnou pozici rady. Příliš jste toho neřekl o kabotáži a vysílání pracovníků. To jsou ale také velké výzvy a já vám s nimi přeji hodně zdaru. Evropském parlamentu se zajímáme zejména o první balíček mobility. Bylo by dobré, kdyby se povedlo začít dělat na druhém balíčku mobility, ale Neměli bychom si ukousnout příliš vysoké sousto. Chceme výsledky ještě před volbami v květnu 2019. Vy jste hovořil o tom, že Bulharsko je země důležitá pro region západního Balkánu. V tom s vámi také souhlasím. Myslím si, že se můžete zhostit významné iniciativy, pokud jde o propojování se třetími zeměmi. Během naší návštěvy Bulharska jsme navštívili také přístav Burgas, a také jeden ostrov nedaleko pobřeží, zapomněl jsem jeho jméno, eh, který má dlouhou námořnickou historii. Neslyšel jsem vás mluvit o Dunaji. Dunaj je důležitým eh, kanálem v koridoru TNT. A představuje neustálou výzvu. Zajímalo by mě, jakým způsobem budete spolupracovat s Rumunskem. Děkuji. Pane Van van de Kamp, a slovo dostává pan Rumvašev. Vidíte, jak se mi to povedlo? Ano, velmi, velmi dobrá výslovnost. Господин министър, добре дошли в нашата комисия. Позволете ми да ви приветстваме от името на фракцията на соци... Vítejte na našem výboru. Jménem skupiny SAD vás vítám. Ten ostrov se jmenuje Svatá Anastázie a děkuji za zorganizování této pracovní návštěvy v září. Včera mě překvapilo, že EPP nepodpoří rozvoj dopravních koridorů v západním Balkánu. Ale vystupujete také EPP. V Bulharsku zajímalo by mě, jestli budete schopni skutečně klad důraz na dopravu v této oblasti. Víte, že je to jedna z politických priorit naší vlády, ale může to být obzvlášť důležité v oblasti dopravy. Proces vyjednávání eh, o přístupu některých kandidátských zemí znamená, že tyto země už mohou rozvíjet dopravu, což usnadní samozřejmě eh, obchod s těmito zeměmi, kulturní výměnu s, s nimi. Jak si přejete, jak hodláte zlepšit eh, propojení Jaderského moře s Černým mořem? Chci vás ujistit, že práce na směrnici o vysílání pracovníků bude těžká, Mám tady více národních rozdílů než politických rozdílů v rámci Evropského parlamentu, což samozřejmě zkomplikuje práci na této směrnici zde v parlamentu. Ale doufám, že budete schopni vyvážit zájmy různých členských států. než no, se nám podaří dospět k konsenzuálním pozici. Pan Vanekam ji zmínil oblast Černého moře. Máte nějaká konkrétní opatření um, ohledně rozvoje dopravy v tomto regionu, spolupráci se zeměmi jako Arménie či Gruzie a perspektivy propojení dál s Iránem a středním východem? Pokud jsem správně informován, tak je tu také, jsou tu kolegové, kteří podporují eh, iniciativu eh, rozvoje Dunajské strategie. Můžete něco říci k této Dunajské strategii? Děkuji a slovo má pan Zíle. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že jste zde, pane ministře, na naší schůzi a přeji vašemu předsednictví hodně úspěchů. Myslím si, že úspěšní být můžete. V listopadu proběhla ještě jedna návštěva, byla to konference předsedů v Sofii. Tam jsme se setkali se zástupci vlády a se zástupci parlamentu a e, já jsem měl velikou radost z toho, že současná opozice eh, prohlásila, že na šest měsíců uzavírá příměří po dobu předsednictví, eh, což je eh, dobré, dobré znamení a ukazuje to na to, že přinesete dobré výsledky. Pokud jde o dopravu, tak hlavní otázkou je první část balíčku mobility. Víme, že vaše cesta k obecnému přístupu bude těžká, ale myslím si, že je zvládnutelná, což se také potvrdil. Chtěl bych se vás zeptat. Jaké vidíte příležitosti na eh, prohloubení trhu v oblasti eh, obchod, eh, obchodní dopravy? Nezapomínejme na to, že kabotáž na jednotném trhu je cizorodým prvkem. Na jedné straně eh, můžeme diskutovat o vysílání pracovníků, to se týká zejména řidičů kamionů, domnívám se, že z, z kontroly kabotáže bude plynout mnoho administrativních nákladů aby bylo zajištěno, že všichni řidiči budou dostávat eh, adekvátní plat ve všech zemích. A pak bych se chtěl zeptat na druhý balíček. Já mám tu čest eh, být autorem eh, návrhu e, nařízení pro e, autokary. E, zatím toto nařízení není příliš úspěšné, vývoj není nijak skvělý. Jaká je vaše prognóza? Jakého pokroku bude možné v autobusové dopravě dosáhnout za vašeho předsednictví? A třetí otázka se týká eh, příštího sedmiletého finančního rámce. Pokud vím, tak Rada pro dopravu se bude konat v červnu, ale mě by zajímalo, jaká je reakce vašeho předsednictví na návrh komise na CEF a další návrhy, eh, které mají vliv na projekty TNT a zkrátka na projekty dopravy obecně. Děkuji. Děkuji. Pan Telička má slovo. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně, pane ministře, vítáme vás a přejeme vám co nejvíce štěstí a úspěchů. Máte tu výhodu, ale také čelíte eh, výzvě, že následujete po estonském eh, předsednictví, které bylo vnímáno zde v parlamentu i na radě jako úspěšné předsednictví. Eh, takže my vám přejeme, abyste byli stejně tak úspěšní. A úvodem bych chtěla říci a omluvit se, že budu muset eh, odejít na eh, jiná zasedání, ale zůstanou tady kolegové a všechno si zaznamenají. Chtěl bych začít eh, tím, co není úplně klíčové, ale vy jste hovořil o financování infrastruktury a to by byl zajímavý vstup do debatě v rámci EU a že vy máte také ambici analyzovat, hodnotit a měřit eh, význam a dopad eh, finančních nástrojů, které máme a potom dojít k závěrům, co bychom mohli zlepšit. Eh, za druhé, vy jste hovořil o konkurenci v rámci letectví. Ano, samozřejmě jsme začím v té rané fázi. Vy jste hovořil o tom, že bychom měli se snažit zabránit těm situacím, které by vedly k monopolům a že bychom eh, měli se snažit eh, zabránit eh, mm, nekal, nespravedlivé hospodářské soutěži. Já bych také ocenil, kdybyste pohovořil o tom druhém pohledu věci a týká se to mm, zpravodajů a revizi. Abychom byli konkurenceschopní, tak nená se pouze e, ochranářství, ale také jiných faktorů, které z nás e, činí e, být konkurenceschopní. A to se týká také obchodních modelů. A vy jste přišel do výboru pro dopravu, tak samozřejmě nemůžete zacházet do velkých podrobností. Já nemám dotazy přímo k detailům. Budeme mít určitě čas během blízké budoucnosti a také s vašimi kolegy to projednat. Ale ptám se, eh, jaký cíl eh, si dala bulharská si dalo bolestské předsednictví v rámci balíčku pro mobilitu 1, mobilitu 2 a letectví. My to asi všichni víme, ale bylo by dobré, abychom si z vašich úst vyslechli, jaký ten cíl jste si dali. Eh, co se týče balíčku pro mobilitu, tak pro nás klíčovým cílem je, abychom měli neroztříštěný eh, funkční vnitřní trh a aby tam byla eh, spravedlivá hospodářská soutěž. Já neočekávám zázraky, ale chceme opravdu seriózní pokrok a eh, potom to také posoudíme. Abychom pokročili, potřebujeme pokroku v rámci bolavského předsednictví a to je asi také politická úloha pro vás, abyste to řekl e, vašim kolegům, takže než to budeme moci zaparkovat, tak je důležité, aby členské státy upustily od jednostranných opatření, protože jinak se to rozmělní a to potom vede k roztříštěnosti e, vnitřního trhu a potom se tím zkomplikuje jednání o balíčku. A potom Eh, otázka Brexitu. My eh, samozřejmě víme, jak to eh, vypadá strukturálně, ale pravděpodobně nikdo v této místnosti bude pochybovat o tom, že nepotřebujeme přechodné období a že toto ale bude mít velmi negativní dopad nejenom na podniky, na ekonomiku, ale především na otázku propojenosti. A proto bych ocenil, kdybyste toto měli eh, na zřeteli. Eh, já jsem zase překročil čas, ale přeji vám eh, hodně úspěchů. Omlouvám se, že musím odejít, ale budeme to bedlivě sledovat. Děkuji a slovo má pan Kramer. Děkuji, pane Eh, pane ministře, jménem eh, frakce Zelených vám také přeji eh, mnoho úspěchů během vašeho prvního předsednictví, které zaujímá Bulharsko a my vás samozřejmě podpoříme zásadní dotaz, který mám. E, týká se to e, přesunu dopravy k jiným druhům. E, nechceme tady nekal hospodářskou soutěž. Tady se hovoří o tom mítném, že prostě na každé každé ty vzdálenosti by se měřily a my chceme tedy abychom měli stoprocentní železniční dopravu a e, abychom tedy se odklonili od pozemní dopravy, e, protože e, bohužel, i když je pozemní doprava škodlivá pro životní prostředí, tak my ji podporujeme na úkor železniční dopravy. Proto bych chtěl vědět, jak se na to díváte, také jste hovořil o vnitrozemské lodní dopravě. Jsou tady nové technologie, eh, protože zase eh, lodní eh, společnosti potřebují ropu. A ty lodě, které jezdí tedy <clears throat> na to svoje palivo, tak jsou mnohonásobně škodlivější pro životní prostředí než to nejšpinavější auto. A já se ptám, jak chcete nastolit Eh, spravedlivou hospodářskou soutěž, pokud jde o lodní dopravu, to se týká Dunaje. Já před 30 eh, eh, lety tam byly velké lodě a teď jich tam je tak tři čtyři denně. Situace se změnila a pro Bulharsko je také otázka Dunaje důležitá. Potom otázka práv cestujících. Eh, tady jsme eh, viděli, jak to eh, vypadalo, když třeba zkrachovala nějaká společnost, tak potom je to na úkor cestujících. Potom bych se chtěl zeptat, zdali ty jestli by mělo být nějaké pojištění, protože pokud nějaká společnost zkrachuje, tak aby to nešlo na úkor cestujících, jestli by tam neměla být nějaká rezerva protože eh, bohužel je vždycky ten cestující, který eh, za to musí zaplatit. Eh, potom ten nový most na Dunaji. To je příklad pro celou Evropu. Takže jedná se o železniční dráhu a Eh, tady se jedná o tu trasu 6 na Dunaji, je to velmi oblíbené a jedná se o cyklistickou trasu, jedná se o 45 milionů eh, které přináší cyklistika, ale 39 milionů pouze lodní společnost. 500 milionů není problém, ale eh, infrastruktura pro cyklisty, tak na to nikdy nemáme peníze. Je důležité tedy Eh, jak to vypadá s eh, Euro, Eurovelo 6, eh, s Eurovelo 13. My jsme tady ve výboru pro dopravu a cestovní ruch a můžeme propojit tedy historii, přírodu a chtěl bych tedy vědět, jak nahlížíte na takovéto druhy dopravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Děkuji, pane Kremer. Pane ministře, vidíte, obrovská záplava otázek. Ale já se pokusím uh, nějakým způsobem seskupit do, do kategorií. Koordinátoři kladou hodně otázek k prvnímu balíčku mobility. Jaké budou cíle vašeho předsednictví také v oblasti kabotáže? Také eh, v oblasti těch eh, oddělených přívěsů. Jaké máte konkrétní odpovědi na tyto otázky? Dále otázka Dunaje. Dále otázka financování, rozpočtu, mechanismů propojení. Pan Telička tady měl podobnou úvahu, že je tu událost o tvorbě infrastruktury, co to znamená přesně. Dále hodně poslanců Konkrétně se ptalo na vaši strategii omezení nekalé soutěže v letecké oblasti. A pak otázka Brexitu, protože vy jste tu právě v druhé fázi vyjednávání. Máte něco, co by nám umožnilo najít nějaké průchodná, nějaká průchodná řešení jak se díváte na otázku změny evropských koridorů. A pak otázka pana Kramera, kdy někdo říká, že se víc financují silnice než železnice, které přitom potřebujeme. A pak všechny ty otázky takzvané jemné mobility. A to znamená cyklistická ekonomika na evropské úrovni. Takže máte slovo, možná na tak 10 minut, abyste se pokusil odpovědět na všechny otázky. Prosím. Děkuji. Takže pokud dovolíte, tak bych začal od konce. Otázka pana Kramera. Že téma, které je nesmírně důležité pro dopravu v členských státech i v celé Evropě. Je to otázka eh, rovného zdanění v oblasti dopravy, v oblasti všech druhů dopravy. a financování infrastruktury je teď poněkud nevyvážené. Potřebujeme proto politiku, která nám, by nám umožnila to znovu vyvážit. Čili o co tu jde? V mnoha členských státech poplatky silniční a také letištní a další souvisí nejenom, eh, se, jsou, jdou ne, nejenom potom na um, infrastrukturu, ale v členských státech se financuje um, silniční infrastruktura trošku jinak. Jsou tu systémy takzvaných vinět a jiné, jiné druhy financování. A samozřejmě, že doprava v kontextu tedy těžkých vozidel, tak více škodí těm silnicím, více se opotřebovávají, je to také nebezpečnější. A když eh, jsou daněny méně oproti jiným, tak z toho pak vzniká celosystémový problém. Problém udržování infrastruktury. Tento systém rovněž omezuje eh, eh, eh, rozvoj dopravy letecké či železniční. Protože je prostě levné jezdit po silnici. Když doprava cestujících je, a je zboží pak zůstává na silnici. Místa by byla odkloněna na vodu, do letadla nebo na koleje. V průběhu bulharského předsednictví se pokusíme v této věci maximálně pokročit. Každý druh dopravy, zejména poplatky z každého druhu dopravy, které mají sloužit k udržování infrastruktury musí být vzájemně vyváženy. S tím, že musíme zohlednit environmentální náklady, bezpečnostní náklady a různé další externí náklady. Já jsem přesvědčen, že pokud nalezneme správnou rovnováhu tak mnoho podniků se eh, bude obracet k jiným druhům dopravy, železničním, námořním a tak dále. Ale prozatím několik členských států mají velmi nízké náklady na silniční dopravu a nízké poplatky v silnič, u silniční dopravy oproti jiným. Budeme se snažit tento systém eh, tedy znovu vyvážit, tak, aby existovalo skutečně rovné zacházení při stanovení poplatků ve všech druzích opravy. A pokud jde o prosazování alternativní mobility, takzvané té jemné mobility, jako je právě cyklistika, vznik infrastruktury, to znamená cyklistických stezek, To je politika, která by měla probíhat na národní úrovni. Já jsem přesvědčen, že no, jakmile budou všichni platit eh, ty náklady za poškozování infrastruktury a životního prostředí a tak dále, tak eh, ty cyklistické eh, stezky těch přibyde budou daleko lepším stavu. Dále pan Kramer se ptal na Dunaj. I dokonce podél Dunaje právě má být cyklistická stezka. Teď otázka k Brexitu. Budu citovat znovu našeho premiéra. Nacházíme se v situaci jakéhosi rozvodu. A vždycky tím trpí děti rozvodem. Naším úkolem je najít nějaký přístup, který by prostě zachoval bilaterální vztahy na co nejpřátelštější úrovni. Pokud jde o sektor dopravy, tak je tu um, projekt Jednotného evropského nebe, je tu určitý, je tu otázka Gibraltaru, všechno je v rukou rady, ale celkově řečeno jsem poněkud skeptický, protože tento spor už trvá delší dobu. Pochybuji, že by se to vyřešilo eh, rychlý, rychlým nějakým, nějakou rychlou cestou. Ale ještě jednou opakuji, Gibraltar je hlavní překážkou. vzniku projektu jednotného evropského nebe. Ale měli bychom dělat maximum, abychom zachovali bilaterální vztahy, ekonomické vztahy, nejenom ekonomické vztahy, ale i další. Jinak pokud vím, tak tři bloky v rámci jednotného nebe jsou už připraveny. včetně Bulharska, Rumunska. A pokud jde o řízení leteckého provozu, tak vytvoření společného prostoru nám umožňuje dosáhnout výrazných úspor. A tato iniciativa může také být součástí eh, leteckého balíčku. Jsem přesvědčen, že projekt jednotného evropského nebe umožní dopravcům hodně ušetřit. A pokud jde o financování železniční infrastruktury, Chci zdůraznit, že financování infrastruktury je stále více provázeno takzvaným finančním inženýrstvím, kdy využijeme flexibilnější financování, jako například mechanismus pro propojení Evropy a další nástroje, které zajišťuje mm, Evropská investiční banka. My se domníváme, že bychom měli rovněž zachovat také mechanismus eh, z politiky soudržnosti. Eh, když vynakládáme prostředky evropského daňového poplatníka, tak samozřejmě musíme být obezřetní, ale já jsem přesvědčen, že železniční infrastruktura musí být um, podpořena politikou soudržnosti, dokud uh, nebude jiná možnost. Dále je tedy byl rád, aby se prodloužila politika soudržnosti, jak jsem říkal, a pokud jde o balíček mobility, zvláště první balík mm, tak eh, se těším na to, že povedeme dialog. Já jsem byl ještě před nedávnem skeptický, pokud, protože pozice členských států byly od sebe velmi vzdáleny. A vidím tu určité tendence směřující k rozumnému kompromisu mezi, u některých členských států. Myslím, že by bylo dobré sladit eh, pozice členských států No, pokud jde o vysílání eh, řidičů, tak to je téma, které není bez obtíží. My samozřejmě uděláme vše, co je v našich silách, ale myslím, že to vůbec nebude jednoduché sladit tyto pozice. Tyto pozice jsou často velmi protichůdné. Já jsem vedl dialog se zástupcem několika, zástupci několika dopravců v Evropě. A dospěl jsem k závěru, že ty výhrady nejsou k politickému obsahu našich návrhů, ale skutečně jde určité hlasy jak eh, dopravců, tak i odborů, Eh, takže tam musí probíhat ten dialog. Myslím, že to by bylo z politického hlediska optimální. Ale rozvoj koridorů, um, západní Balkán, tedy koridor číslo 8 z Itálie přes Albánii, Makedonii a Bulharsko. Druhý, další koridor 10 zajišťuje spojení se Srbskem. Přáli bychom si získat podporu Evropského parlamentu. Jsme přesvědčeni, ze země západního Balkánu mají právo mít určitou perspektivu přistoupení k Evropské unii. Jinak by se z celého regionu mohl stát rizikový faktor. Nejde jen o středně budoucnost, ale vzdálenější je jasné, že nebudou tyto členské státy přijaty z stávajícího eh, volebního období komise. Ale je důležité mít jasný eh, plán rozvoje třeba na příštích deset let, včetně rozvoje infrastruktur. To je velice dobrý způsob, jak k tomuto cíli dospět. tím bude dosažena lepší stabilita dopravy pro celou Evropu. Ale pokud jde o Dunaj, to je další důležité téma. Mě tu otázka toho uh, usměrnění toku a otázka memoranda které jsme podepsali s našimi kolegy. Zatím jsme ještě se nerozhodli ve prospěch eh, konkrétního projektu. Ale je tu tedy systém hydrauliky nebo ten systém takzvaný drenážní, jim se snažíme regulovat hladinu vody. na infrastruktura určitých um, čerpadel, v rámci projektu, který, eh, odvodňovacího projektu, který by mohl přilákat tedy, který snad přiláká více investorů. A na základě toho bude Dunaj regulována jakožto eh, tedy vnitrozemská eh, trasa vnitrozemské platby. Ano, nechal jsem vám hovořit trochu déle, protože to bylo hodně otázek, ale tím pádem je méně času pro ostatní ale budete mít aspoň minutku, nebo ne, minutku a půl, takže musíte být eh, skutečně efektivní teď eh, a formulovat otázky stručně. A začneme, paní Rovarelon, máte slovo na minutu či minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane ministře, přál bych si vědět k balíčku mobility. Otázka eh, tarifu Mm. jak chcete dospět ke, eh, dotáhnout do konce směrnici o silničních poplacích? Abychom ukončili platnost systému vinity? A co si myslíte o návrhu, eh, který jsem přednesla, aby šly ty příjmy do infrastruktury? Dále otázka mobility, otázka sociální Řekl jste, že sociální dialog musí proběhnout nejprve na úrovni členských států. Mně se zdá, že tady je cílem, abychom dospěli k sociálnímu dialogu na úrovni Evropské unie. Jakým způsobem povedete sociální dialog mezi různými sociálními partnery? Můžete říci něco ke kompromisnímu návrhu k nařízení týkající se přístupu k trhům a přístupu k výkonu profese. Na základě rozhodnutí soudního dvora se byly z, z, tedy zakázán odpočinek eh, v kabině, eh, v, uvnitř eh, vozidla a jak to bude dále s tím, s tou konkurencí v leteckém sektoru. Budou zahájena vyšetřování proti nekalým praktikám třetích států. Děkuji tak podařilo se vám to dostat do pod minutu a půl. Další otázka? Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, Eh, bulharské předsednictví přichází v komplikovanou dobu. Hovoříme o balíčku pro mobilitu, máme Brexit. Já vám přeji mnoho úspěchů a doufám, že naleznete rovnováhu mezi Západem a Východem, tak aby naši občané mohli být eh, spokojeni a aby eh, viděli, že také se snažíme o jejich dobro. Rovněž vy sám jste hovořil o tom, že existují odlišné pohledy na věc, že ehm, existují určitá pnutí, pokud jde o e, balíček mobility, rozdíly mezi západem a východem. Co je pro nás důležité, je, aby jednotný trh, e, prostě ten problém tkví v těch e, detailech a já si myslím, že se spíše jedná o politický problém, než o věcný problém. Vy jste zodpověděl několik dotazů, třeba kabotáž, návrhy komise, eh, kde se hovoří o tom, že by tam byl eh, pětiletá, pětidenní lhůta na maximální počet operací. Spravodaj ale navrhuje pouze dva dny kabotáže. je tady tedy ta myšlenka také eh, omezení emisí, které souvisí s kabotáží a tady tato myšlenka by mohla být zrušena. Co si o to myslíte? Eh, co se týče těch eh, vyslaných řidičů, měli by být pokryti od prvního dne a jak to vypadá potom s dobou odpočinku v kabině? Co si o to myslíte? Děkuji. Skoro jste dodržela čas. Paní Foster na minutu a půl. Thank you. Eh, děkuji vám velmi vřele. Eh, vás zde vítám, pane ministře, eh, také ze strany frakce EKR. Co se týče konkurence, tak o tom bych chtěla hovořit. Já jsem jedna z těch stínových zpravodajek a e, ze strany rady k tomu nebyla velká ochota, ale v každém případě nicméně se e, pohybujeme dopředu. Co to znamená spravedlivá hospodářská soutěž? A to my podporujeme. Já jsem ze Spojeného království, kde jsme před 25 zliberalizovali letectví tak eh, my také jsme eh, zlepšili propojenost eh, prostřednictvím regionálních letiš, tak já bych byla velmi proti tomu, abychom zaváděli nějaké ochranářství a abychom uzavírali trhy v rámci Evropské unie. My jsme velmi těžil, těžili z toho, že došlo k nárůstu u nízkonákladových aerolinek a také se to týká těch leteckých přepravců. A zde bych chtěla připomenout, že jsme také e, významným výrobcem v e, letectví a e, prodáváme letadla za obrovské částky do třetích zemí a to je velmi pozitivní pro evropskou ekonomiku a proto musíme být velmi obezřetní. A já bych chtěla pohovořit o jedné věci, paní předsedkyně Gibraltar v roce 2006 eh, podle rozhodnutí soudu se dospělo k tomu, že eh, Spojené království a Španělsko by mělo eh, zabránit diskriminaci, diskriminaci v rámci letiště v Gibraltaru, protože je součástí vnitřního trhu a tady s tím je opravdu problém. A já bych chtěla, aby se zde pohovořilo o svrch o, o, aby se zde ne, vždycky eh, jsou řešení a je to ta otázka svrchovanosti. Děkuji. Paní Bilbao. Muchas gracias, presidente. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já bych také chtěla popřát mnoho úspěchů bulharskému předsednictví a Zkušenost nám ukázala, že ty nejmenší země dosáhly největších úspěchů zde v parlamentu. Proto doufám, že i vy budete mít stejné štěstí při spolupráci s tímto parlamentem. Bylo zde položeno několik dotazů, tak k tomu prvnímu balíčku, e, protože já jsem zpravodajkou pro vysílání řidičů a už se tady e, zmínily některé ty věci, o kterých jsem chtěla hovořit tak já bych se vás chtěla zeptat, vzhledem k tomu eh, riziku, eh, eh, kterému čelí tato směrnice kvůli pozici členských států, myslíte si, že to, tento balíček se může rozbít, že něco pokročí rychleji než jiné věci, protože paní komisařka řekla, že ten balíček má smysl pouze v tom případě, že všechny ty složky pokročí stejnou rychlostí. Kombinovaná doprava. Vy jste také hovořil o tom, že je to jeden z cílů, je to problematika podobná ostatním směrnicím. My jsme eh, schválili legislativu a i když členské státy se to zúčastnili, tak to prostě neplní a to je opravdu velmi špatné z hlediska organizace EU. A na jaké cíle vy se eh, soustředíte v rámci této směrnice pro kombinovanou dopravu během vašeho předsednictví. A závěrem je tady návrh eh, nařízení ohledně společných pravidel na přístup k mezinárodnímu trhu, pokud jde o autokary a autobusy. A už eh, se eh, některé parlamenty dostaly negativní zprávu. Je to třeba případ Španělska, protože se má za to, že to nesplňuje zásadu subsidiarity a proporcionality. Děkuji, paní Belba. Prosím, snažte se držet čas. Paní Tapardel. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, pane ministře dopravy a infrastruktury Bulharska. Já jsem z Rumunska. A mám za to, že um, převzetí předsednictví Bulharskem je důležitý moment pro Evropskou unii, protože je to poprvé, kdy eh, takto no, nově vstoupený eh, nový členský stát tedy bude mít tuto zodpovědnost. Ale já chci eh, říci, že vzhledem k velkému ekonomickému potenciálu a nutnosti propojení celého jeho východního regionu, tak je důležité, zmínit, že tento region má svá specifika a problémy, které lze řešit jedině specifickou strategií, včetně technické, dodatečné technické pomoci Evropské komise. A dále určitá korelace těchto plánů s plány rozvoje cestovního ruchu. Zajímalo by mě, zda eh, předsednicí bulharské sdílí tento názor a chce eh, tímto způsobem rozvíjet východní a jeho východní Evropu. Víte, že eh, plavba po Dunaji je velice citlivá eh, otázka pro vás, i pro, pro Bulharsko, i pro Rumunsko. Víte, že sdílíme velkou část tohoto toku a je to důležité vlastně pro celou Evropskou unii. Je pravda, že jsou to ještě určité resty Ehm, my víme, že máme postavit ten most v Dragáš, ale eh, víme, že to je problém, který se vleče už dlouhou dobu a který má dopad eh, na eh, dopravu jak osob, tak zboží. A pak další otázka se týká šengenského prostoru. Chci ještě potvrzení, že spolu s Rumunskem budeme mít určitou strategii rozšíření šengenského prostoru na Bulharsko a Rumunsko. Že to, že Rumunsko a Bulharsko nejsou v šengenského prostoru, ovlivňuje negativně i eh, celý dopravní sektor, sektor a celý uh, vnitřní trh. Omlouvám se, jestli jsem překročila trochu čas. Děkuji, paní Tovardal. Pan Džambacky. Благодаря, uvažujeme уважаеми госпожо председател, уважаеми... Děkuji. Paní předsedkyně, pane ministře, chci vám eh, po- pogratulovat, protože teda, tedy popřát hodně štěstí, protože nemáte lehký úkol. Já vám přeji hodně zdaru. Um, viděl jste, že kolegové z dopravního výboru jsou velice aktivní. Budeme pracovat na otázce vysílání um, řidičů. Tam je určitě geografický problém, některé členské státy vnímají určité napětí. Otázka kabotáže bude také složitá. Neboť je to oblast, v níž nemáme zatím Evropskou agenturu. Máme námořní agenturu, ale nemá, nemáme agenturu v oblasti eh, silniční dopravy. Takže podle vašeho názoru, s ohledem na Brexit, s ohledem na eh, snahu snížit výdaje, co si myslíte o takové nové agentuře? A ještě by mě zajímal, zajímala by jedna věc, jaký je váš názor eh, na vybírání silničního mítného? Pan De... Üdvözlöm, miniszter úr! Nagyon ön volt a múlt héten is hallgatni a... Děkuji. Já jsem naslouchal s velkým potěšením na plenárním zasedání v bulharskému premiérovi, když hovořil o, na téma rozšíření, na téma priorit bulharského předsednictví, vysvětlil, že Bulharsko se bude soustředit na západní eh, Balkán. Já mám také mimo jiné i srbské občanství a připisuje totiž velký význam přiblížení tohoto regionu. Všichni víme, že je nepředstavitelné, zblížit eh, ty kultury, aniž bychom zblížili jednotlivé státy. Má polské předsednictví záměr pokračovat v aktivitách. Víme, že je to na základě dohody pod záštitou tedy Evropské komise, kdy vzniklo toto společenství. Zajímalo by mě, jestli chcete využít této nové organizace. aby tak byla dána určitá pobítka. rozvoj dopravy. Já jsem zpravodaj pro Posting Like Specialis za EPP. A vy jste vysvětlili, že i podle vás je to citlivá záležitost. Takže se vás táže, zda jste optimistou, zda si dokážete představit určité úspěšné východisko všeobecného postoje. Paní Demonte. Grazie, eh, grazie Presidente. Innanzitutto un augurio di nuova Presidenza. Eh, io interverrò solamente sul tema dei Balcani. Děkuji eh, a eh, gratuluji Bulharsku k získání předsednictví. Já bych chtěla říct něco k Balkánu. Na plenárním zasedání minulý týden eh, se tím zabýval váš pan premiér a několikrát se to objevilo i dnes ráno, toto téma. My jsme výbor pro dopravu a proto e, se samozřejmě zajímáme o implementaci cílů TNT e, a také o otázku transparentnosti výdajů na infrastrukturu, k čemuž patří i e, infrastruktura přístavů. A záleží nám na tom, aby výdaje na TNT byly eh, hlídány a dodržovány i eh, na Balkáně. Pokud jde o summit v Sofii, tak ten bude také součástí berlínského procesu. Bohužel eh, Evropský parlament nehraje příliš důležitou roli v rozšiřování Evropské unie a proto není zapojen ani do této fáze. A má otázka zní, podpořil byste aby se parlament účastnil eh, Sofijského samitu a eh, berlínského procesu. A jak už se ptali další kolegové, jakým způsobem hodláte podporovat výbor pro dopravu? Děkuji paní Demonte, pan Kuhn na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji vám moc krát, eh, pane ministře, za vaši prezentaci. Jste u nás v dopravním výboru vítán. A jde o poměrně těžký a složitý úkol. My máme kompetence i pro cestovní ruch a Bulharsko je zcela příkladnou turistickou zemí a nejde jen o Zlaté pobřeží e, nebo další letoviska e, u Černého moře, které jsou atraktivní pro e, občany Evropské unie. Právě tak lyžařský rezort Rodopy a dostáváme se pak do těžké situace, kdy nastávají spory mezi ekologií a ekonomií. Od vašeho předsedy vlády jsme slyšeli, eh, že existuje spor o nějakou lanovku v Rodopech ale je to klasický příklad toho, že se musíme snažit vnímat projekty eh, v jejich úplnosti a musíme mít na paměti i jejich emise, bilanci CO2 a tak dále. Je nám k ničemu, eh, když eh, na vrchol vede automobilová doprava a my chceme postavit lanovku, která odlehčí silnicím a tak dále. Ale je potřeba to vnímat v úplnosti. Je to třeba vnímat z hlediska automobilů, mýta eh, a tak dále. A tohle všechno je značně eh, nedovyvinuté. Jak byste se snažili takovéto konflikty řešit, jakožto minister pro infrastrukturu? Děkuji. Děkuji. A nyní paní Ayala Sender na minutu a půl. Spolehám na vás. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vítáme vás, pane ministře. Vy víte, že v brzké době a během vašeho předsednictví se představí eh, první návrh eh, komise o budoucím rozpočtu Evropské unie a už eh, slyšíme hlasy ohledně horizontu 2020, Fond pro obranu a tak dále. Existují tady možnosti, které nám činí obavy a bojíme se toho, že rozpočet pro dopravu Connecting for Europe eh, takže se tento rozpočet eh, během eh, příštího rozpočtu ta částka se nezlepší a já bych chtěla vědět, zda-li počítáte s nějakým řešením. Co se týče balíčku o silnicích, tak se ptám, zda-li by nebylo dobré, aby vaše předsednictví se nesoustředilo na nějaký uh, antidiskriminační balíček, protože víme, že ten problém, který máme, je, že řidič nákladňáku má všechny povinnosti a eh, eh, valí se na něj vina za všechno, ale víme, že ty kontroly jsou často diskriminační. Proto by bylo dobré, aby řidiči eh, nákladňáků, aby se nezablokovali a eh, také protože ten problém není na řidičích, ale prostě problém je, že se tlačí na ceny a možná, že by bylo dobré, abychom měli nějaký eh, evropský úřad, a nehovořím o agentuře, i když by to bylo dobré, ale nějaký evropský orgán, který by nahradil ty vnitrostátní orgány. Děkuji, paní Asende. Dívám se teď eh, směrem k našemu ministrovi. Takže pokusíme se nějakým způsobem schrnout eh, tyto velice relevantní otázky. Tak otázka takzvané eurovinety, silničních poplatků, po, otázka vinety, konce vinety a eh, další vyjasnění finalit těch příjmů do udržitelné mobility. Pak je tu také otázka sociálního aspektu mobility, jak posílíte sociální dialog s různými partnery, pak o některé velmi konkrétní otázky. Mohla byste nechat eh, pana ministra odpovědět, aniž byste ho no- naváděla k nějakým odpovědím? Já bych ráda slyšela pana ministra, jak odpovídá. Mým cílem je pomoci udělat, schrnout prostě eh, ta témata, ty otázky, protože snažím se seskupit otázky, které byly stejné, které se překrývaly. Takže paní Rovodalon se ptá na to, co s, um, na vlastně to tež, na co se ptá paní Bilbao, takže my se to tady snažíme nějakým způsobem spojit a ne tady navádět. To je otázka odpočinku v kabině, ehm, ehm, dá otázka takzvané kombinované multimodální neboli multimodální dopravy. Dále otázka reformy v autobusu. Balkán a jeho pozice. Čili dopravní společenství ve vztahu k Balkánu. Pan Džambacky to byla otázka toho, jestli jste pro nebo proti um, silniční agentuře A pak je tu otázku ohledně toho, otázka rozpočtu dopravy. A odpověď na všechny tyto otázky je nyní na vás, pane ministře. Takže já se musím eh, zodpovědět na všechny otázky. Ko, mí kolegové se rovněž pokusili je uh, seskupit. Takže vytvoření eh, samostatné agentury, která by zodpovídala za vypracávání pravidel v oblasti silniční dopravy. otázka jednotný, jednotného spoplatnění silniční dopravy, to by byl dobrý krok eh, do budoucna. Takový systém by mohl mít obrovskou přidanou hodnotu pro dopravní sektor. Teď se dostávám ke konkrétním otázkám. Otázka eurovinety. Podporujeme cíle této legislativní iniciativy, to znamená respektování principu znečišťovatel platí a uživatel platí, předpokládáme tady určitou ehm, tedy zprávu o dalším pokroku, o tomto projektu. Naším cílem je dosáhnout určité solidní báze vyjednávání pro trialog. Hlavní náš cíl je najít řešení, které by, byly ve prosp- které by bylo ve prospěch evropského občana. pokud jde o pracovní podmínky pro řidiče, tak my jsme svědomi různých eh, stanovisek, která existují. Chceme podporovat dopravní sektor, který by byl funkční, udržitelný. Eh, chceme vycházet s rozhodnutí, která byla vyvážená, která zohledňují, zohledňují různé zájmy a podmínky práce, včetně ekonomických zájmů dopravců. Neměly by to být žádné další administrativní náklady. Otázka kabotáže. Takže kabotáž představuje nedílnou součást mezinárodní dopravy. Snažíme se omezit mm, provoz tedy prázdných vozidel, nebo které ne, nič, není žádný náklad, a to i z ekologických důvodů. A musíme bojovat proti um, nelegální kabotáži, Naším cílem je legislativa, která bude zajištěna účinnou kontrolou. Tato účinná kontrola může být dosažena zlepšením technologických aspektů, prostřednictvím inteligentních ehm, Ehm, tachometrů a tak dále. To je téma další možné debaty. A naše cíle, pokud jde o některé další konkrétní otázky, s ohledem na vzájemnou propojenost sociální uh, uh, sféry um, s ostatními musíme vyjednávat paralelně. Budeme prosazovat diskuzi o, na, na téma všech te, na vše, o všech tématech, které, kde jsme si blízko, než se přejdeme k, k těm, kde přetrvávají velk, větší rozdíly. Příprava učiných eh, pravidel boje proti eh, fiktivním firmám, to umožní, abychom tady to budeme dělat, dělat tak, aby že budeme spolupracovat, podporovat spolupráci mezi státy, kde došlo k nějakému eh, porušení pravidel. Dále propojení mezi prvním a druhým eh, balíčkem mobility. Přepracování směrnice o multimodální dopravě, to zatím eh, souvisí s mm, tématy, která jsou součástí prvního balíčku mobility, otázka pracovních podmínek, vysílání pracovníků, zabýváme, pracujeme na jasných pravidlech v oblasti silniční dopravy. Zejména eh, v oblasti kabotáže. Všichni víme, že dochází k mm, určitému vykořišťování pracovníků v oblasti dopravy. vynasnažím, aby se aby existoval sektor eh, dopravní, který bude udržitelný. Budeme se snažit hledat rovnováhu mezi sociální eh, ochranou a svobodou poskytování služby v oblasti dopravy. Rovněž eh, podporujeme vytvoření eh, specializované agentury, zasvěcené vypracování pravidel a kontrol na všech iniciativ souvisejících s, se silniční dopravou. A abych odpověděl ještě panu Deli, jestli jsem optimista, jsem trošku skeptický spíš. o tom toto téma probíráme s kolegy již dlouho a já jsem si vědom toho, že ty rozdíly v názorech jsou velmi značné. Když tak mě dejte vědět, jestli jsem na něco zapomněl. Takže říkám, můj tým je optimistický, ale já zase tak moc ne. Ministre, vous avez en un temps record essayé de balayer l'ensemble des questions qui vous étaient. Takže jste se opr- skutečně snažil uh, strukturovat svou odpověď správně, se skupit ty odpovědi, za to vám děkuji, nebylo to jednoduché. Pokud máte nějaké další otázky, tak vám je předáme va- vašemu týmu písemně. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Eh, dveře našeho výboru nám jsou vám jsou otevřeny, brzy naviděnou. Snad bude pokračovat tato krásná spolupráce mezi vaším předsednictvím a naším výborem. Thank you very much. Mes chers collègues, avant de partir. A než, než se vytratíte, abychom měli více odpovědí, více času na rozpravu, i když někdy ned, ne, někteří nedodržují řečnický čas, tak odpo, odpoledne nezačneme ve 3, ale ve 14.30. D'accord, 14:30, h 30 7... 14.30 dnes odpoledne.